a výbor INTA. Eh, jenom chci říci, že tato zpráva nepostihuje úplně všechny dohody, eh, které eh, nyní Evropská unie má. Loni jsme jich popsali 35 z 41 a my se nyní zabýváme zejména těmi, které jsou preferenční, čili ty nepreferenční a další tady nejsou obsaženy. Eh, tu zprávu tady máme vytištěnou eh, jako brožuru a eh, kdybyste měli zájem, můžete ji tedy o ně požádat. Struktura této zprávy je velice podobná tomu, co jsme zpracovali v loňském roce. Samozřejmě je to v duchu kontinuity, ale samozřejmě nevylučujeme to, že by se věci mohly změnit, až nastoupí nová komise Eh, zejména ten Chief Trade Enforcement Officer. Eh, ten vlastně eh, se ujme prezentace těchto zpráv od příštího roku velice pravděpodobně. V loňském roce jsme popsali čtyři kategorie dohod. Hovořili jsme o moderních nebo nové generaci, kde se týkají nejenom celní preference a netechnické překážky, ale také pravidla pro služby liberalizace eh, pravidel jako IPA, eh, konkurence schopnost udržitelnost. A pak máme tedy eh, třetí generaci dohod, uzavřených především do roku 2006 ale de facto většina těch preferenčních dohod je tady eh, popsána, eh, jako třeba se Švýcarskem, Norskem a s Tureckou. Také máme ty eh, komprehenzivní FTA s Gruzií, Moldavií, Ukrajinou a samozřejmě také preferované partnery v Africe, Karibiku a Pacifické oblasti. Eh, možná by stálo za to, abych se zmínila o tom, čím se liší eh, dnešní zpráva o té loňské. Takže my jsme vlastně tentokrát vyhodnocovali celý eh, rok, průběh celého roku, předtím to byla jenom část. A také podobně jsme popisovali smlouvu s Japonskem, která vstoupila v platnost. Oproti loňskému roku máme horizontální kapitolu o zemědělství a zemědělském obchodu v rámci volného obchodu plus tedy udržitelný rozvoj. A dále tady máme kapitolu o malých a středních podnicích, které využívají tohoto volném obchodu a jak jim komise pomáhá. Dále hm, tady máme opět eh, využívání preferencí v dovozu a v vývozu a máme tady 26, data od 26 partnerů. Pak tady máme ještě jeden rozdíl, jeden eh, Eh, vlastně jednu novinku, kterou bych chtěla eh, zdůraznit, a to, eh, že objem obchodu s respektive podíl obchodu preferovaných partnerů růst narůstá. Když započítáme ještě Eh, Japonsko, eh, tak jsme se dostali na 34%. A když k tomu přidáme ještě Větnam, Singapur a eh, Větnam a Singapur, tak mm, se dostaneme ke 40%, čili narůstá význam obchodu, který se odehrává podle dohod o volném obchodu je to eh, samozřejmě eh, společná zodpovědnost eh, všech tří institucí, aby nám to fungovalo. Dále máme tři hlavní preferované partnery, ty se nezměnili. Švýcarsko, které se podílí 27% na objemu obchodu podle preferenčních dohod. Eh, samozřejmě pak je tam Turecko. Eh, třeba v oblasti služeb Švýcarsko je na 40%, eh, Norsko 9, Kanada 7, Turecko 6. Takže ti hlavní partneři jsou nezměněni a zhruba podobně to bude v oblasti dovozu a vývozu, čili nejdříve Švýcarsko, potom Turecko a Norsko. V roce 2018 eh, obchod s preferovanými partnery eh, narůstal a sice o 3,2% za celý rok 18. Eh, v exportu to bylo kolem 2% a dovozu kolem 4,6%. Totež platí v zemědělsko-potravinářské produkci a průmyslových eh, produktech. A Agrifood, zejména dohody druhé generace, eh, to je Kanada plus 4%, Jižní Korea 4,8% a země východního partnerství eh, Gruzie, Moldávie, Ukrajina plus 11% také produkty, výrobky, plus 6 minerály, eh, ocel a chemikálie. Eh, to je plus 2%, plus 2,5%. Eh, ty nejdůležitější položky, to znamená strojní a dopravní produkty, tak tam nám podíl klesá, objem klesá. Lodi poprvé eh, jsme nahospodařili eh, obchodní deficit ve výši 24,6 eh, mínus u celkově. Naopak u těch preferenčních partnerů máme přebytek zhruba 85 milionů. Export v těch hlavních oblastech nám vzrostl v roce 2018, ale růst se zpomalil oproti předchozímu období. A to je takový eh, pěkný, eh, pěkná příležitost ukázat si, eh, jaké mohou být důvody pro to, jaké jsou tedy podmínky pro obchod. Těch faktorů je určitě hodně. Situace je taková, že obchod EU s preferenčními partnery e, to bylo 3,2% v roce 2018 a ten růst o rok dřív byl 7% ve statistikách eh, můžeme dohledat, eh, z čeho se to skládá. Celkově v roce 2018, jak asi budete vidět eh, lépe než já, tam byl celkově obchodní klima, nebylo příliš dobré ekonomické klima, také určité napětí v tom multilaterálním obchodním systému a podobně. Dále když se zaměříme na dva hlavní preferenční partnery, eh, tak tam došlo k určitému vývoji. Eh, třeba s Jižní Koreje je naším čtvrtým největším preferenčním partnerem a zaujímá 50 exportu eh, v rámci nové generace dohod. Ehm, zatímco předchozím době jsme měli solidní růst, eh, letos eh, ten export zhruba o procenta, o jedno procento poklesl. Proč eh, v Jižní Koreji poklesla poptávka celkově o 9%? Dále euro posílilo proti korejskému wonu, ale hodně závisí také na základu, ze kterého počítáme ty procenta. My jsme vlastně eh, v tom roce 2017 třeba v oblasti eh, polovodičů a letounů eh, velice silně export narostl, zatímco o rok později došlo spíše k poklesu a navíc se to týkalo také strojního a dalšího zařízení opět tedy eh, je to tím, že domácí poptávka se zmenšila a to tedy vedlo k tomu jednoprocentnímu poklesu. Náš eh, druhý největší preferenční partner je Turecko a tady opět byly ve hře různé faktory. Eh, samozřejmě jsou to také měny. V tomto případě šlo o pokles hodnoty turecké liry Eh, vlastně ona spadla oproti euru 40, o 40% během loňského roku. Eh, k dalším faktorům patřila řada obchodních bariér, eh, které Turecko nově zavedlo na evropské produkty. Dále nebylo to příliš v souladu s režimem celním, Eh, zejména v oblasti farmaceutik a to se také silně projevilo. Když se podíváme na situaci v Turecku, jde o případ, kdy eh, komise eh, spolu s dalšími musí vyskoumat tyto problémy a de facto jsme přistoupili k otevření případu na půdě VTO my jsme se porovnávali, nebo já jsem zatím porovnávala leta 2017 a 2018, ale možná bychom se měli podívat na preferenční dohody ve srovnání se obchodem se zbytkem světa. V roce 2018 eh, růst obchodu s preferenčními eh, partnery byl 3,2%, s ostatními 6,4%. Eh, když jsme to zkoumali, ukázalo se, že e, výsledky jsou silně ovlivněny skutečností, že dva z našich hlavních obchodních partnerů, e, kteří e, zodpovídají zhruba za 30 našeho zahraničního obchodu nepreferenčního, tak to jsou vlastně Spojené státy a Čína a do obou teritorií nám v loňském roce silně narostl, narostl export. Teď se zaměřme na některá odvětví. Dívali jsme se na zemědělsko-potravinářský sektor, který na našich obchodních dohodách eh, těží z nich tedy nejvíce. Tam jsme měli růst 2,2 U eh, dohod druhé generace to bylo 5 u východního partnerství 11 a zhruba 34 veškerého obchodu v tomto sektoru se odehrává s našimi preferenčními partnery. Náš dovoz eh, od partnerů eh, v rámci volného obchodu eh, se týká produktů, které my tady sami neprodukujeme, třeba tropické ovoce. A náš export je poměrně rozmanitý. Jsou to e, zvířata, mís, e, maso, mléko, vejce, e, alkoholické nápoje, lihoviny, také obilniny a tak dále, plus tedy zpracované produkty. Když se podíváme na zemědělské výrobky v rámci FTA, tak já jenom zmíním na mátko některé body. V roce 2018 jsme měli o 4% víc exportu v rámci CETA. Dobrá situace byla ve vztahu k Jižní Koreji. Tady naše vývozy vepřového narostly o 12%. A hovězí, eh, tady máme plus 20% v exportu v rámci všech FTA a to je 16 tisíc tun, což jsou dvě třetiny našich celkových exportů. Čili to je důležité číslo, když tedy hovoříme o citlivých zemědělských produktech. Egypt, tady máme 29% eh, nárůst vývozu exportu a to souvisí se změnou eh, celní politiky. Já jsem také hodně hovořila o tarifech, ale také bychom měli hovořit o IPR, e, zejména v souvislosti e, se zemědělstvím. Tady jde o ochranu e, zemědělských indikací a tradičních názvů produktů. Podrobněji později v rámci moderní dohod, jako je CETA, Japonsko, Singapur a Větnam, tady se to týká řady produktů, je jich například 143 v rámci CETA. U modernizované smlouvy s Mexikem to bude přes 300 eh, výrobků. Eh, ochrana geografických indikací se může odehrávat buď přímou ochranou, tedy dohodou, jako v případě CETY, a nebo vytvořením mechanismu, eh, kteří, eh, tedy, kde jednotlivé firmy si mohou eh, žádat o individuální mechanismy. To je třeba takto v případě Singapuru. Od zemědělství k, k obchodním bariérám, k největším výhodám našich FTA patří možnost eh, přímo hovořit s partnery. Eh, velice specifický dialog to je mezi experty, ministerství a odpovědnými orgány na všech úrovních o produktech, které už tedy eh, s nimi se obchoduje, nebo se obchodovat bude, nebo je tam růst, nebo něco podobného. Eh, nám se podařilo obchodní bariéry v několika případech odstranit. Například eh, Jižní Korea poprvé po mnoha letech zrušila eh, omezení na dovoz hovězího ze, z Nizozemí a Dánska a pro ostatní země zjednodušila proces. Chile nám otevřelo svůj trh s masem a mléčnými výrobky eh, pro více eh, zemí. Pak to máme v Jižní Americe například eh, u Ekvádoru, tam se zrušila daň na služby. Exporty Egypt snižuje cla na evropská auta. De facto v lednu byla tato cla zcela zrušena a to by mohlo mít pozitivní, export, eh, pozitivní efekt ve výši 1,2 miliardy eur. Egypt dále zrušil eh, restrikce na export textilních produktů. To jsou jenom příklady, ale eh, prostě FTA vytvářejí speciální obchodní kanály, které vedou tedy k odstraňování nebo aspoň zmírňování obchodních bariér. Zmínili jste také dohodu CETA a já bych tedy chtěla právě k CETě říct několik slov. Jak víte, eh, všechny eh, řídící nástroje fungují od roku 2018. Eh, většina výboru to projednala a teď už to skutečně funguje. V prvním roce jejich využívání vidíme velmi pozitivní vývoj. Export Eh, třeba eh, celkem sobě 50%, obchod 10%. A když se podíváme eh, na vztahy s Kanadou, a tady vlastně před setou platila poměrně vysoká cla například na farmaka. Tady export zrostl zhruba o 30 a je to vlastně 12 všech exportů do Kanady. Ale také vozidla a jejich eh, díly, eh, tam to šlo také, myslím, o 11 takže toto je velice pozitivní eh, vliv hned v prvním roce. Sledujeme oblasti, kde jsou určité problémy a to se týká některých produktů, jako jsou třeba kvalitní eh, síry a mm, tady eh, to budeme přeskoumávat průběžně, protože my si myslíme, že Eh, tady to ustanění exportu ještě nevypadá tak, jak by vypadat mohla. Dále se zabýváme diskriminačními praktikami u vína a lihovin velice proaktivně. Eh, já jsem nechtěla hovořit o eh, nízkých preferenčních sazbách, ale vy jste to zmínil. My, se, my jsme se podívali na čísla za 2018 a zjistili jsme, že eh, celková eh, preferencializace exportu do Kanady, tak tam to bylo asi 37 a eh, ve srovnání s jinými dohodami podobného charakteru jako Korea máme tu, ten podíl poněkud vyšší. Je tady zatím řada faktorů. Za prvé, a obecně musíme pamatovat, že v prvním roce implementace eh, mohou se vyskytnout eh, počáteční problémy. Eh, v tomto případě firmy se musí na to připravit a přizpůsobit se například pravidlům pro prokazování původu, musí přizpůsobit svoje počítačové systémy, to může chvíli trvat, například v automobilovém průmyslu a tam to teprve probíhá. Eh, také eh, se eh, budou rušit postupně cla na automobily. To teprve začíná, to ještě bude nějakou dobu probíhat. A vývoz automobilů představují asi 40 všech možných exportů do Kanady. A v dopravě, tady jsme hovořili o respektive tam, když to odečteme, tak máme Eh, to využití eh, vyšší 40 loni a letos je to 55 takže eh, ta doprava spíše je na té nižší míře využití. Jak jsme řekli také v té zprávě, v CETě je možné zažádat o preferenční statut je retroaktivně jako importér a může to jít až tři roky zpátky. To všechno, eh, a teď musím rozlišit eh, mezi eh, třeba agri a čisté agri a jiné, prostě čistě ty po oborech. Musím říct, že vlastně to postupně nabíhá, takže Eh, na začátku eh, je ta míra nižší, ale musím říct, že eh, to využití preferenci agregovaně, když se na to podíváme, tak to není vždy příliš dobrý indikátor fungování. Ale můžeme si to potom ještě podrobněji rozebrat. Pokud se týče implementace CETY, tak CETA to není jenom o usnadňování eh, vývozu a dovozu, ale také o evropských hodnotách. A jak víte, už na prvním eh, zasedání společného výboru v září byla přijata tři doporučení k obchodu a klimatu a pařížské dohodě o genderu a malých a středních podnicích. A nyní eh, probíhá na tato témata intenzivní debata. Eh, byla také, bylo zřízeno regulační fórum, které se eh, už poprvé, které se poprvé sejde na začátku roku 2020. TST eh, výbor se sejde v polovině listopadu. Takže CETA také jaksi vyzařuje naše hodnoty. Také ještě bych chtěla zmínit další oblast, která vás určitě zajímá, jak když jsem již zmínila, což je eh, Trade Assistant Development. Máme málo času. Plánovala jsem 40 minut, takže zde došlo k velkému pokroku máme 50 akčních plánů v roce 2018 se čtyřmi prioritami. Jenom chci zmínit prioritu eh, dosahování konkrétních cílů, výsledků. My se snažíme eh, posilovat eh, pravidla v oblasti sociální, environmentální a v podstatě eh, toto ratif- a to vedlo k tomu, že tři země ratifikovaly eh, Větnam, Mexiko, Kanada umluvy MOP o kolektivním vyjednávání například, takže také i změna klimatu Větnam, Japonsko, Mercosur, Mexiko takže tam také tyto země k tomuto přistoupily a vlastně i tato činnost posiluje občanskou společnost, hm, kterou podporujeme prostřednictvím projektu například v Jižní Americe a v Asii a také i to umožňuje, že organizace občanské společnosti se posilují, získávají, získávají významnější místo eh, lokálně, stávají se z nich poradní skupiny, jako například v Kolumbii, v Peru či ve Větnamu ještě stručně o dohodách EPA, typu EPA a e, řešení sporů. V minulém roce vy jste se ptali, jak fungují naše e, dohody o ekonomickém partnerství EPA. Víte, že cílem je e, podporovat ekonomický rozvoj v partnerských zemích a v roce 2018 vidíme, že tady došlo k dobrému vývoji v tom smyslu, že máme 31 partnerů, kde eh, jejich export k směrem k nám zrostl o 5% a diverzifikuje se ten export. Nejsou to pouze zemědělské komodity, ale i výrobky. Eh, o 8% se zvýšilo NAMA a další země <clears throat> přistupují k těmto dohodám Samoa a Komory. Jako, e, například. A kromě toho Aid for Trade, další nástroj, kdy financujeme projekty, abychom usnadnili obchod mezi jednotlivými státy daného regionu a konkrétní příklad, e, ne například Lesoto, kde jsme vytvořili facilitu One Stop Shop Application. Závěrem. Za prvé, tom ve zprávě za tento rok eh, naleznete eh, dost velkou část o legal enforcement, o prosazování práva, protože mm, Tady máme tři dohody, kde jsme mm, přišli s, eh, se řešením sporů Jižní Korea, potom s Ukrajinou, protože tam to bylo kvůli zákazům exportu a dále i s s jihoafrickou rozvojovou komunitou. Také jsme zavedli tento mechanismus, protože tam pořád ještě patnují restrikce a neoprávně ne eh, poplatky a cla na vývoz drůbeže do těchto zemí z EU. Takže tam máme ty mechanismy řešení sporu. Dále Jenom bych chtěla zdůraznit, že také využíváme mechanismy VTO eh, pro eh, prosazování, eh, dodržování našich bilaterálních dohod, například s Tureckem. Závěrem. Chci tímto říci to, že preferenční dohody podporují obchod, někdy to trvá, než se toto zavede, Eh, ale mají řadu pozitivních faktorů a faktorů a otevírají eh, dodatečné kanály pro komunikaci a diskuse s našimi partnery a umožňují, umožňuje nám to prosazovat evropské hodnoty, pomáhat jim s regulací, ale také je to nástroj, jak řešit nedostatky při dodržování předpisů. A v neposlední řadě i nám to umožňuje vytvářet dlouhodobá partnerství. Ze všech těchto důvod si myslíme, že obchodní dohody jsou dobrým nástrojem, které, které samozřejmě automaticky negenerují zvýšený obchod, ale napomáhají. Osobně jsem přesvědčena, že jmenování eh, osobu zodpovědnou za obchod eh, Chief Trade Officer, takže to pomůže této věci a také i nám to dá možnost mm, komunikovat eh, pravidelněji, tedy mm, posílí se dialog mezi komisí a parlamentem a také i vytvoří, posílíme takto partnerské vztahy s členskými státy a dalšími subjekty. To je vše. Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouze. Asi jsem to špatně pochopila, pokud je o délku, kterou jsem měla k dispozici. Děkuji. Děkuji za tento přehled. Samozřejmě máme otázky. A první. Monsieur le Président. Maria, děkuji. Děkuji komisi za tuto prezentaci a za tuto zprávu, která je velice užitečná, vy jste řekla, z důvodu transparentnosti, ale také i kvůli tomu, abychom mohli sledovat, zda tyto dohody jsou respektovány, plněny. Uzavírat dohody, to je pozitivní pro naši ekonomiku, protože nám to pomáhá prosazovat naše hodnoty, ale monitoring jejich aplikace, to je také důležité. Tato zpráva nám ukazuje, že tady máme před sebou velký pokrok ještě. Dva body, CETA například. Vy jste připomněla, že eh, preferent eh, představují pouze 37%, pokud jde o vývoz do Kanady. A já se ptám, Eh, jaké jsou důvody, jaké jsou důvody, proč je ta míra eh, tak nízká. Eh, vy závěrem jste také řekla trochu, jaká opatření hodláte přijmout, abyste zvýšili tuto spolupráci, jak budete pomáhat našim podnikům, jak budete více pomáhat členským státům, abychom šli trochu dále. A v podstatě členské státy teď jsou v procesu ratifikací dohody CETA, takže tady je ta správná chvíle. Dále veřejné zakázky. To je škoda, že tam není konkrétní kapitola o tomto. Vy jste připomněla eh, řadu kapitolů, které tam jsou, malé střední podniky a podobně, ale eh, to by mělo být součást naší ofenzívy. Tady potřebujeme mít data, statistiky, abychom mohli hájit evropské zájmy a aby zde byla eh, zaručena reciprocita u veřejných zakázek. Děkuji. Děkuji. Děkuji Bernte, děkuji komisi za velice obsáhlou prezentaci. Já vítám, že zde máme i část o malých středních podnicích, protože malé střední podniky představují 86 našich firm, které vyváží z EU. Tudíž mě, já bych chtěl, abychom dostávali více eh, Eh, podkladů, dat, eh, detailů o malých středních podnicích, protože tam nevidíme, jaký je podíl malých středních podniků eh, v těch obchodních výměnách. Takže bych rád, aby nám komise řekla, proč nemáme tyto detaily. Je to kvůli špatné komunikaci, to znamená, členské státy nezdělují tyto údaje a můžete nám říci, jak to vyřešit, abychom měli kompletnější Eh, soubor údajů o malých středních podnicích. Také náklady na to vstoupit na nový trh, eh, tak to eh, jsou náklady, které více zatěžují malé střední podniky než ty velké. A to je právě jedna z velkých překážek. Je třeba plnit podmínky pravidel země původu a podobně. Takže já se ptám komise, zdáli máte nějaký další nástroj, který by mohl pomoci malým středním podnikům, jak řešit problém splňování pravidel původu. Děkuji. Pan Von, děkuji. Já se také ptám na malé střední podniky. Jsem rád, že tam je zvláštní kapitola o malých středních podnicích zde eh, bych rád, aby komise více dám o, tom, o této kapitole řekla do detailu. Mám konkrétní otázku. První se týká eh, mm, jaksi doporučení mm, nebo mm, takového vodítka, které dává komise, aby vysvětlovala, jak to je se pravidly země původu, jak je to s veřejnými zakázkami v různých zemích a podobně. To je dobré, ale můžete také udělat něco pro to, aby především malé střední podniky to měly snažší. Já vím, že to je složitá věc, ale co lze udělat, abychom jim to usnadnili a nejenom, abyste produkovali guidelines? A druhá otázka. Kapitola o malých středních podnicích v nových eh, smlouvách eh, volného obchodu. Já mm, ve smlouvě CETA vím, že tam je zvláštní režim pro malé střední podniky. A, a je tam, takže se, já jsem to pochopil, že to byla taková kapitola, kterou jste tam doplnili po té, co CETA byla domluvena. A já se ptám, jak to je s dalšími smlouvami nebo dohodami volného obchodu. Bude vždycky tam systematicky kapitola o, pro, vol- pro malé střední podniky ve všech těchto dohodách volného obchodu? Děkuji, pan pan, paní Kavacíny. Děkuji. Děkuji za vynikající prezentaci. Mám dvě stručné otázky. V předchozích letech Evropský parlament, myslím, chtěl požadoval, aby mm, byl vyhodnocen dopad na reálnou ekonomiku, na počet pracovních míst, na HDP. Eh, Takže máte nějaká čísla nebo plánujete takovéto analýzy? To by bylo zajímavé. Dopad na reálnou ekonomiku. A za druhé, plánuje komise eh, provést eh, hodnocení udržitelnosti ex post? Eh, kvůli změnám klimatu, kvůli obavám eh, se zvyšováním emisí CO2. Eh, bylo by zajímavé vědět, kolik navíc CO2 produkují tyto dohody volného obchodu. Děkuji, Helmut Scholz. Thank you, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat komisi za velice detailní prezentaci této zprávy. Nicméně bych se zeptal, měli bychom pokračovat se všemi těmi čísly, jenom statistikami, anebo spíše bychom se měli zaměřit na skutečný dopad na reálnou ekonomiku, na politickou situaci v daných zemích, včetně Evropské unie, malé střední podniky například. Já souhlasím s touto otázkou na adresu malých středních podniků. Takže díva, jaká je realita v Ekvádoru, v Chile, jaký je reálný dopad těchto dohod. A já se vidím takový rozpor mezi těmi statistikami ve zprávě a mezi e, skutečným životem na ulicích v těchto zemích. Skutečně náš obchod přispívá ke zlepšení situace v těchto zemích, anebo, e, nebo tam třeba spíše generuje problémy v těchto zemích. A proto musíme tam dát do toho hodnocení určitá takováto kritéria, abychom měli reporting, jaký je reálný dopad. A možná zde i probíhá diskuze o blahobytu ve společnosti. Takže tady nejde pouze o růst HDP, o toto číslo, ale my bychom měli pochopit, jak ten obchod podporuje tedy no, eh, hospodářskou spolupráci mezi EU a dotčenými státy a jak to ovlivňuje život ve společnosti. To je obecné. Skutečně si myslím, že bychom měli být trochu odvážnější a souhlasím, ano, udržitelnost, změna klimatu, to prostě součástí dnešního reálného života. Děkuji, Katrin van den Brandt. Ano, děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Ano, eh, máme teď tu zprávu, ke které se budeme vracet. Já mám dvě otázky podobné jako otázky pana Šolce. Eh, takže všechna ta fakta, data o exportu jsou zajímavá, ale má obchod eh, nějaký dopad na udržitelnost ve společnosti? na růst pracovních míst, na udržitelnost ekonomiky. Můžete nějak to extrapolovat z těch čísel o dovozu, vývozu, třeba počet pracovních míst, které díky tomu vznikly v Evropě a jaký to má dopad na jednotlivé členské státy, respektive regiony a proč to má efekt, který to má. To by bylo zajímavé. A za druhá otázka. Ta se týká eh, kapitol TSD. Ty se vyvíjí od samého počátku, kdy jsme začali zakomponovávat tyto kapitoly do dohod o volném obchodu. A tady jde o tu eh, prosaditelnost těchto kapitol. Takže vidíte zde nějaký rozdíl mezi novou generací těchto kapitol TSD a těch starých klauzulí, jestli to má nějaký dopad na environmentální politiky, na nevládní organizace a podobně. Takže vidíte tady nějaký kvalitativní rozdíl mezi těmi starými a novými kapitolami. Ha, eh, ha, kolegyně Hautala, děkuji. Já se snažím tady pochopit, jak Evropská unie může řešit eh, mm, vykořišťování pracujících eh, kvůli těmto dohodám. Spojené státy kvůli zákonu proti otroctví takže zcela eh, zakazují eh, výrobky eh, vyrobené tedy díky otrocké práci. Máme problémy třeba v Malajzii, tam je velká Eh, komunita eh, migrantů, eh, kteří v podstatě jsou nuceni pracovat, je to otrokářská práce a mm, tedy mm, vyrábí potom výrobky, které se dováží k nám. A takže co, jaká by měla být reakce EU na tyto extrémní Eh, případy eh, vykořišťování pracovní síly. A paní Hubner, ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla podpořit té hm, poznámky kolegů, kteří hovořili o malých středních podnicích. Ještě bych doplnila jednu otázku eh, na toto téma. Když jsme za toto zavedli, toto téma, když jsme zavedli, když tak bylo, byl to tlak vyvíjený pouze ze strany EU, anebo tam eh, to bylo vyvoláno i díky zájmu našich partnerů, kteří mm, viděli, že to bude mít výhody pro malé střední podniky. A druhý fakt. Eh, slyšeli jsme od vás statistiky většinou. Já si nemyslím, že zpráva by měla být pouze o číslech, o statistikách, jde o ty analýzy. A já zde chci podpořit eh, ty, kteří řekli, že bychom měli jít hlouběji do eh, statistik a pochopit důsledky eh, těchto obchodních výměn pro obě strany obchodu. A ptám se, jednu věc. Vy jste zmínila v určitém okamžiku, že jste si porovnali ten obchod, který šel přes VTO a přes naše dohody volného obchodu. A pokud si to správně pamatuju, takže VTO rostlo rychleji a já se ptám, proč? Proč ten obchod přes VTO eh, roste rychleji? Eh, v podstatě eh, třeba mezi Čínou a USA, takže ano, tam ten objem je veliký toho obchodu, ale ptám se, máme na to vysvětlení? Máme nějakou hlubší analýzu, proč E, obchod, e, díky naš, e, obchod přes tedy naše dohody rostl pomaleji než přes VTO. A proč tedy to bylo pomalejší? A když říkáte 2018 něco rostlo kvůli zrušení restrikcí a, a bylo to jednorázové, Eh, něco, co zmizí, nebo jste to mm, porovnali, jaké jsou tedy mm, ty, průběž, ty trendy, delší trendy, nebo to bylo jenom jednorázové v tomto eh, roce, to znamená v příštím roce zase ty restrikce budou, nebudou se rušit, takže ten růst bude pomalejší. To by nás zajímalo, tyto trendy, co s tím udělat. A poslední otázka, v jaké fázi Eh, jak je to eh, s tím Chief eh, Trade Officer, s jmenováním tohoto vysokého představitele pro obchod, v jaké je to fázi vývoje? A, takže to by mě zajímalo jako informace. A poslední řečník, pan Plura, děkuji, děkuji za zprávu. Já si, pan Bužo, já si myslím, že tato analýza a ty, při, ty poznámky jsou důležitější než ta čísla. Já děkuji za ten celkový obrázek, jak je to napojeno na geopolitický vývoj, na protekcionismus, na ty, jak si je to s efekty otevření trhu, eh, jak jsou, jaké jsou efekty obchodu, který se opírá o pravidla. Já se ptám, zdali ten obrázek je dostatečně veliký. Například, když máme trhy, kde nejsou žádné bariéry, tarifní bariéry, žádné obchodní bariéry, víme, jak je to s naší konkurenceschopností, vůbec můžeme konkurovat s dalšími zeměmi z jiných částí světa, eh, protože Evropa eh, eh, členské státy Eh, investuje asi tak 2%, 2 eh, do vědy, výzkumu a vývoje, kdežto jiné státy investují na světě více. Takže jak to je, jak si na tom stojíme? Jsme konkurenceschopní dostatečně? Máme nějakou představu o těchto faktorech? A za druhé, vaše data z Eurostatu. Tam se rozlišuje zboží a služby. Já se ptám, je to pořád to správné kritérium? Eh, spíše se to teď možná hm, eh, propojuje, těžko je třeba diferencovat, co je zboží, co jsou služby. Máte nějaký eh, přehled potom na tu kombinaci, když se to kombinuje, co mezi, kombinuje se tedy hardware a software, jak bych řekl. Děkuji. A poslední otázka je za mě. Lot of loopholes. Eh, ve vaší prezentaci bylo hodně mezer a vždy eh, když jste eh, zmínila mezeru, tak řešením by měl být ten vysoký úředník pro obchod. To je takové záhadné, takové řešení pro všechno. A kdy přijdete s dalšími detaily ohledně této záhadné osoby? Eh, nyní máme 9 minut a musíme tento bod uzavřít přesně v 10. Děkuji vám. Eh, pokusím se všechny otázky stihnout za 9 minut. Nebude to jednoduché. Ano, CETA. My jsme se podívali na ty důvody. Už jsem se zmínila o tom, že v případě NAMI export eh, do Kanady, tak eh, tam je to obzvláště špatné, pokud jde o dopravní odvětví. My se na to díváme a především je to kvůli eh, otázce cel, to ještě nebylo zahájeno, potom také aktualizace v případě našich největších vývozců. Ale jsme v kontaktu, to bych chtěla zúraznit, že my jsme v kontaktu s těmito firmami, my s nimi hovoříme a to je také důležité, že děláme eh, na obou stranách všechno proto, abychom eh, zlepšili fungování eh, CETY a všech ostatních dohod. Snažíme se Eh, zlepšit práci eh, se sítěmi, eh, TPO, sítě pro podniky, také nástroj, na kterém pracujeme, který bude představen na začátku příštího roku. Tam chceme zlepšit zaktualizovanou databázi a také vše, co souvisí s tím jednotným okénkem, kde se budou poskytovat konkrétní informace ohledně FTA, ale také tam budou konkrétní informace o produktech. A doufejme, že to bude propojené s národními webovými stránkami, že tam bude mnoho užitečných zdrojů. Malé a střední podniky, o tom hovořilo mnoho z vás. My jsme si vědomi toho, že to je velká výzva. Víme, v roce 2016 eh, podíl malých a středních podniků, které vyvážely do třetích zemí, tak ta hodnota je kolem 86%, eh, když to pronáme se 30% eh, ty hodnoty nemáme. Eh, přímo čísla pro malé a střední podniky, my je nemáme, protože členské státy se o tyto informace nedělí. Taky jsme si plně vědomi, že kapitoly o malých a středních podnicích nejsou koncem diskuze, ale začátkem hovořili jste také o doporučení CETY. My jsme se během první schůze společného výboru dohodli na tom, že dojde k intenzivní výměně informací a také, že se určí kontaktní bod pro malé a střední podniky ze strany obou úřadů. A to je podobné kapitole pro malé a střední podniky. A jak víte, ve všech dohodách je kapitola pro malé a střední podniky a pokud se nemýlím, eh, poslední dohoda, eh, kterou chystáme eh, s Austrálií, takže my jsme si to plně vědomi. Vytváření pracovních míst. Ve zprávě se zmiňujeme o jedné studii. Jsou to pracovní místa, která byla vytvořena díky obchodu, nepouze díky preferenčním dohodám v roce 2016. A je to číslo, které říká, že 36 milionů pracovních míst závisí na exportu mimo EU a mezi rokem 2000 a 2017 eh, jedná se o čísla Eh, vývozu a zvýšilo se to o eh, přes 66%, eh, takže přes 4 miliony pracovních míst, ale netýká se to pouze těch preferenčních dohod, takže ta čísla jsou opravdu velmi pozitivní. Jak říkám, statistika není výchozí, není konečným bodem, ale výchozím bodem. Nemáme dostatek času, ale všichni jste hovořili o statistice. Ano, my doufáme, že budeme moci zlepšit naši kontextovou analýzu, poskytnout vám více vysvětlení, eh, proč došlo ke zvýšení či k poklesu obchodu. Chci vás také požádat o pochopení. Eh, mnoho ale z toho není úplně napojeno přímo na provádění dohod o volném obchodu, souvisí to i s jinými faktory a my se snažíme využít i jiných měřítek místo těch eh, Eh, čistě číselných třeba podíl eh, na trhu evropského průmyslu ve třetích zemích v porovnání s jinými třetími zeměmi, zvýšení konkurenceschopnosti, ale třeba také otázky eh, jako je hospodářské prostředí v našich partnerských zemích. To už se udělalo v případě některých partnerů, konkrétně v případě Jižní Koreji v roce 2018 eh, jsme přišli s eh, hm, hodnocením a také to zahrnovalo emise CO2. Otázka toho, jestli hodnocení dopadu ex post eh, a CO2, pokud to bude pro Zdali to bude pro všechny dohody, to vám zatím nemůžu říct, ale, ale e, posouzení ex post, tak to děláme vždy po pěti letech po vstupu v platnost u případě vš- v případě všech dohod. Eh, kapitoly eh, TSI, tam jsme se eh, podívali na kvalitu dopadu. Má to velký rozsah, jsou to produkty, otázka také spolupráce s občanskou společností, vykořišťování pracovníků. Když jsme Eh, vyjednávali s těmito zeměmi, tak jsme chtěli, aby ratifikovali umluvu ILO, včetně nucené práce, ale i když to neratifikovali tyto umluvy, tak prostřednictvím těchto dohod jsou zavázáni k plnění za takových základních principů, to je to, co děláme. Malé střední podniky, Eh, naši eh, partneři na to eh, vyvíjí tlak. Třeba Kanada by si přála, aby se lépe komunikovalo s malými středními a podniky, potom země východního partnerství, tak tam také probíhají projekty pro tuto oblast. Takže ten zájem je velký. Potom otázka k Eurostatu. Bohužel vám nyní nemohu uh, odpovědět, ale eh, mohu vám to zjistit, jaký je ten vztah k softwaru. A potom poslední věc eh, ohledně toho úředníka pro eh, vymáhání. To bude muset rozhodnout nová komise, ale já si myslím, že komisař řekl během slyšení, že to bude úředník na vysoké úrovni v rámci pravděpodobně DG Trade a že bude ročně skládat účty Evropskému parlamentu a že bude se také zodpovídat komisaři a jeho cílem bude posílit eh, vymáhání a provádění eh, těchto závazků, včetně dohod o volném obchodu. Já se opravdu těším na to, že bude tato osoba jmenována. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na bilaterální kontakty u všech nevyřešených otázek. A já myslím, že tu diskuzi budeme muset ještě prohloubit, protože se tady objevilo hodně dotazů a vrátíme se k tomto tématu, protože je potřeba ještě projednat provádění dohod o volném obchodu. Dobře, děkuji vám. Tímto jsme ukončili bod 21. A bod 22 se týká hlasování. Dnes máme na programu pouze jedno hlasování a než začneme se samotným hlasováním, tak uskutečním zkušební hlasování, protože to bude elektronicky. Tak všichni eh, byste měli mít u sebe eh, hlasovací kartu. Eh, testovací hlasování zkoušíme, začínám. Všichni jste nyní hlasovali? EPP? Končím zkušební hlasování. Takže to bylo přijato. A nyní skutečné hlasování. Budeme hlasovat o, o kuřecím mase z Ukrajiny. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji vám za toto hlasování. A nyní budeme pokračovat s bodem 23. Činnosti monitorovacích skupin. To je samozřejmě i nedílnou e, součástí práce výboru INTA. Máme 38 monitorovacích e, skupin. A protože jsou součástí výboru, tak bychom samozřejmě měli vědět, v čem spočívá jejich práce a jejich výsledky. A proto e, to je náš pravidelný bod na programu a vždy pravidelně po hlasování A prosím, ticho v místnosti. Prosím, klid. My chceme vždy, aby eh, to bylo o eh, pohlasování aby tady bylo co nej, nejvíce poslanců a dozvědělo se o práci monitorovacích skupin. Máme čtyři eh, skup, už jsme probrali čtyři skupiny a ta první eh, se týká východní a jižní Afriky a zpravodajka je zastoupená paní Heidi Hautala. Um, uh, Děkuji, pane předsedo. Já uh, hovořím jménem Eli Chance, což je náš uh, stálý zpravodaj a předseda uh, tedy paní Eli Chance, která je naší stálou zpravodajkou. A já jsem tady měla k tomu informace na mobilu. Teď je to všechno bez papíru, i naše předsednictvo a tak s tím mám problém. E, to je jako kdyby e, měl Švec fungovat bez bod. Eli e, Chowns vedla první zasedání monitorovací skupiny k východní a jižní Africe. Bylo to 9. října. Mm, během zasedání bylo eh, velmi dobré zastoupení politických eh, frakcí. Eh, byl tam i zástupce DG Trade a také tam byl vedoucí delegace z Evropského parlamentu. Co se týče E, východní a jižní Afriky e, e, je to vedeno Mauriciem a rozhodli se, že znovu zahájí vyjednávání o prozatímním Eh, o prozatímní dohodě k eh, východní a jižní Africe, že by to mělo jít nad rámec eh, přístupu na trh. Jedná se o konkrétních ustanovení o službách, investicích, duševní vlastnictví, veřejné zadávky, zemědělství, obchod a přístup na trh a udržitelný rozvoj. První kolo vyjednávání se bude konat v lednu. Eh, dohodla se velmi ambiciozní cestovní mapa. Tam je 45 eh, koleček za rok a indikativní kalendář ukazuje na to, že jednání by měla být dokončena v roce 2022. První monitorovací zasedání bylo velmi efektivní. Ukázalo se, jak důležité jsou klimatické změny, především eh, pro ostrovní národy Jižní a Východní Afriky. Také se hovořilo o tom, jak je důležité zapojit občanskou společnost a e, postarat se o to, aby čendrové otázky byly ve středu do bodu všech vyjednávání a aby e, tam byly záruky pro to, aby se tyto země nestaly daňovými ráji pro evropské korporace. Byli jsme také informováni, že se připraví hodnocení o dopadu k držitelnosti a to bylo souběžně s vyjednávání. Eh, ale eh, pro další roky nemáme výsledky, proto budeme dále monitorovat eh, pokrok. Jedná se o velmi rozmanitou oblast a je důležité se zaměřit na otázku lidských práv a životního prostředí. Naše kolegyně Ellie Chowns očekává, že další zasedání skupiny pro východní a jižní Afriku bude v lednu. Máte k tomu nějaké připomínky nebo dotazy? ne, e, tak e, budeme hovořit o monitorovací skupině EU-USA. Zasedání bylo 23. E, října a hlavním tématem byl, bylo rozhodnutí VTO ohledně dotací pro Airbus. My jsme prodiskutovali tuto situaci a momentálně ze strany USA neexistuje ochota o těchto eh, clech vyjednávat, protože eh, už mají eh, půlroční výhodu. V polovině června budeme mít objem pro, dosáhneme objemu našich cel a je to tedy, to jsou tedy ty kompenzace pro dotace Boeingu za minulý rok, takže tam dojde k eskalaci a správné řešení by bylo vyjednávací řešení, ale nyní vyjednávání neprobíhají. Myslím, že brzy se sejde další monitorovací skupina, která bude diskutovat o budoucnosti VTO a o odvolacím orgánu. Bude to po 13. listopadu což eh, bude asi datum, kdy se zavedou cla, nová cla na automobily. Takže potom bude další monitorovací skupina. Máte nějaké dotazy? Ne? Eh, tak eh, nyní monitorovací skupina ASEAN. 5. listopadu se tato skupina sešla. Heidi Hautala Eh, já nyní budu zase hovořit bez papíru. Eh, první eh, schůze monitorací skupiny k ASEANu, tam se hovořilo o vyjednávání k FTA v Thajsku. V Thajsku se konaly volby a my si Eh, my čekáme, až bude situace stabilnější, pokud jde o demokratický vývoj. Eh, Petr eh, Berst, který je zastupujícím ředitelem pro Ázii, tak k nám přišel a vysvětlil nám situaci. Thajsko je druhou největší ekonomikou v ASEANu a je to čtvrtá nejlednatější země v regionu. Thajská ekonomika je dosti diversifikována, mají eh, silné průmyslové odvětví a stále se zvyšuje eh, podíl výzkumu a vývoje. Pro EU je Thajsko třetím největším trhem po Číně a Japonsku, ale není to jednoduchý trh pro evropské firmy. Eh, v místních operacích jsou evropské firmy dosti limitovány, protože tam je docela komplikované domácí právo a e, před 30 lety Evropská komise dostala k tomu mandát. V roce 2009 se rozhodlo, že se eh, bude zvláště vyjednávat o dohodách o volném obchodu se zeměmi ASEANu, protože nedošlo k pokroku ve vyjednávání. To ten, eh, se vysvětlovalo rozdíly ve vývoji. Vyjednávání s Thajskem obsahovaly eh, čtyři kola až do doby eh, puče v roce 2014. A potom se začalo znovu eh, s vyjednáváním, došlo se s malými pokroky. V březnu roku 2019 byly volby v Thajsku a v červenci tohoto roku byla vytvořena nová vláda. V říjnu byly přijaty závěry rady a doporučilo se eh, pokračovat ve vyjednávání. Evropská unie i Thajsko eh, začaly s eh, interními procesy s různými aktéry, tak aby se připravilo obnovení vyjednávání. A ze strany Evropské komise jsme slyšeli, že cílem je dokončit vyjednávání a mít plně funkční dohodu FTA, pokud se obnoví vyjednávání. A Thajsko si musí rozhodnout, zda je prioritou TPP a nebo dohoda o volném obchodu s Evropskou uní. Možná dohoda musí eh, obsahovat závazek Thajska s umluvou ILO. Jedná se také o reformy rybolovu, ty už probíhají a potom to uh, souvisí také s nařízením IUU z března 2019, žlutá karta. A musí tam být uh, všechny články o udržitelnosti, které jsou už součástí jiných přijatých dohod o volném obchodu. Diskuze byla zajímavá. Eh, poslanci se soustředili především na obavy, které se týkají demokracie, lidských práv a pracovních podmínek a také na jiné podrobnosti dohody o volném obchodu. Jeden dotaz, který padl, je no, nut, eh, nucená práce ze strany thajských podniků. Zde si myslím, že k tomu musí EU přistupovat velmi seriózně, protože eh, to zahrnuje také vykořišťování migrantů. A ti, kteří hájí práva migrantů, tak můžou být obviněni a stíháni. To je věc, kterou nemůžeme dovolit. Za dva měsíce by se mělo začít s vyjednáváním, pokud všechno bude probíhat eh, tak, jak má, ale závisí to především na thajském interním procesu. A komise tedy bude vyjednávat na základě mandátu z roku 2006. Evropská komise se staví optimisticky k eh, trvání vyjednávání, vzhledem k tomu, jak to bylo se Singapurem a Větnamu, i když komise uznává, že s Thajskem to bude eh, komplikovanější a počítá se, že vyjednávání bude trvat 3 až 5 let. Závěrem, eh, zdá se, že pro eh, Thajsko je prioritou FTA s Evropou a ne dohoda s USA. Máte nějaké dotazy? Eh, tak nyní poslední zpráva, která je dnes na programu, a to jsou pravidla VTO o internetovém obchodě Pandanty. Děkuji, pane předsedo my jsme se poprvé teď sešli s monitorovací skupinou, pracovali jsme intenzivně a byla to první příležitost, kdy jsme proskoumali veškeré specifické aspekty vyjednávání. Jak víte, vyjednávání zahájeno bylo v lednu a zde je velké riziko, protože zahrnuje celou řadu zemí v, eh, VTO, včetně těch velkých aktérů, EU, Spojené státy, Rusko, Brazílie, Japonsko, Čína a eh, mimo je ale Indie a Jižní Afrika, tedy z těch velkých zemí. Takže mm, zde to je velice užitečná práce. Jak víte, konkrétním, konkrétním cílem toho vyjednávání je zvýšit obchod, obchodní výměny a zrušit neoprávněné překážky které na hranicích existují, zlepšit tedy i důvěru spotřebitele, obchod online, zvýšit participaci malých středních podniků i mikropodniků. Takže to jsou specifické cíle a mm, zde na to je napojena celá řada dalších bodů, eh, o kterých se vyjednává a to velice intenzivně, protože eh, Austrálie je teď eh, lídrem toho vyjednávání, vede vyjednávání, má to v gesti Austrálie a má velice nabitý program, intenzivní program, ne, poslední kolo vyjednávání proběhlo před dvěma týdny, další bude na konci listopadu a e, velvyslanci se sejdou v polovině prosince. Témata na stole těch je spousta a je jasné, že zde existují různé vize, představy, cíle ze strany různých těch globálních hráčů a Čína se snaží mm, vlastně využít tento nástroj a prosazovat eh, vlastní roli mm, v digitálních technologiích eh, a mm, stejně jako Spojené státy zase chtějí mm, prosadit svoji roli, aby si garantovali určité silné pozice a dominanci. A jak bych řekl, my musíme být optimisté a Eh, pokračovat eh, odhodlaně v tomto vyjednávání. A včera jsme eh, hodinu a půl se věnovali tomu obecnému rámci a tím, jaký je stav vyjednávání a budeme pokračovat a budeme sledovat tedy kapitol po kapitole vývoj těchto jednání. Perfekto. Děkuji. Máte nějaké dotazy? Pokud ne, tak vám mnohokrát děkuji. A budeme samozřejmě pokračovat v práci monitorovacích skupin. A nyní bod 24 našeho pořadu jednání. Čeká nás hodinová diskuse o obchodních stazích z Bangladeši, eh, což je země, která eh, je zapojena jako jedním z hlavních, jeden z hlavních aktérů do programu Vše kromě zbraní. A samozřejmě také monitorujeme v souvislosti s tragédií Rana Plaza před několika lety. A e, snažíme se e, vybudovat, e, si postavit tzv. pakt udržitelnosti v současné době eh, jsme eh, část eh, už dokončili prostřednictvím iniciativy Akord a jde tady zejména o zlepšení postavení pracujících v Bangladeši. V minulém období jsme vykonali také návštěvu Bangladeše. No a opatření v rámci akord je nyní tedy dokončeno. A proto eh, je dobře, že právě teď eh, se eh, budeme moci věnovat této debatě po návštěvě úseku pro udržitelný rozvoj e, za účastí DG Trade a DG Ample a ESVČ. E, e, vítáme zde také jeho excelenci velvyslance Bangladeše pana Šahdada Hosejna a máme zde také zástupce Unie a zástupce Mezinárodní konfederace odborových svazů. Takže já dám nejdříve v této naší hodině eh, slovo zástupci, respektive zástupkyní komise paní Madlen Tuininga. Eh, dobré dopoledne. Eh, vlastně slovo eh, by si měl vzít pan Nikos Zajmisis, Zajmis, který byl na té misi do Bangladeše, takže ví vlastně mnohem více. Dobře, souhlasím, říká pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za příležitost hovořit o této misi EBA a také o tom e, novém paktu udržitelnosti. E, já bych chtěl e, poděkovat vašemu výboru za příspěvek k naší práci a silnou podporu v souvislosti s Bangladeši. Jelikož času netím mnoho, já zmíním pouze tři body. Nejdříve, řekněme, vás uvedu do kontextu, do kontextu EBA, Eh, dále eh, o té misi eh, vlastní a potom dám slovo za ESVČ. Jak řekl pan předseda, Bangladeš je největší příjemcem podpory v rámci iniciativy všech kromě zbraní, tedy EBA. Podílí se na ní v podstatě dvěma třetinami export eh, nám eh, vlastně eh, dosahuje zhruba 20 miliard Bangladeše a úspora díky preferenčnímu režimu je zhruba 2 miliardy. V loňském roce došlo k růstu výměny o nějakých 6 až 7 což Bangladeši pomáhá zmírňovat chudobu a daří se vytvářet nová pracovní místa, zejména v oděvním průmyslu. Eh, tam vlastně vzniklo téměř 4 miliony pracovních míst a zhruba 60 pracujících eh, na těchto nových místech jsou ženy. A to vlastně vede k tomu, že eh, do roku 2024 do našeho očekávání by Bangladeš měla opustit ten status nejméně rozvinuté země. To jsou všechno dobré zprávy. Nicméně je třeba zajistit také to, aby eh, tento eh, hospodářský růst byl ku prospěchu také prostým Bangladešanům. Podle naší studie Eh, se ukazuje, že eh, máme si tento pakt o udržitelnosti od roku 2013 a že skutečně došlo ke zlepšení eh, zdravotních a bezpečnostních podmínek, tak naopak nemáme příliš velký pokrok v oblasti pracovního práva. Nám tady pořád ještě chybí naplňování klíčových principů lidských práv a pracovních práv. Naše angažma vedlo také k tomu, a to tím myslím tedy eh, setkání v červnu 2018 eh, v souvislosti s paktem udržitelnosti, tak eh, zde se Bangladeš zavázala naplňovat principy klíčových konvencí Mezinárodní organizace práce. V souvislosti s tím došlo k legislativním úpravám, například zákonníku práce eh, v říjnu 2018 a ještě jednou eh, na jaře 2019. To je vítaný pokrok, ale stále to ještě nestačí. Čili tolik eh, kontext naší mise, která proběhla před pár týdny. Zde se účastnili také zástupci ESVČ, e včetně e, také e, zástupce komise z DG Employment a jejich zástupce je dnes tady s námi. Měli jsme tady podskupiny o obchodu, o vládě a lidských právech, rozvoji a potom společná komise EU Bangladeš. My jsme se rozhodli toto zavést eh, nebo toto učinit součástí naší mise, abychom znásobili efekty. Nám se podařilo eh, kontaktovat se všemi relevantními stranami, to znamená eh, odbory, právnická federace, nevládní organizace, a to šlo oblast lidských a pracovních práv. Pak jsme se setkali s jak třeba Bangladesh Business, také mezinárodními organizacemi ILO, UNICEF, FAU a e, také e, s českými zeměmi. Setkali jsme se s ministry obchodu, ministrem práce, ministrem spravedlnosti a také se poradci ministerského předsedy. Čili myslím, že jsme čas využili dobře a e, také jsme kladli důraz na pokrok v oblasti eh, lidských a pracovních práv eh, s odkazem na úmluvy Mezinárodní organizace práce. Pozitivní je, že jsme se dohodli na dalších krocích na základě našich doporučení. V oblasti pracovního práva považujeme za naléhavé, aby eh, došlo k pokroku v oblasti svobody schromažďování, to znamená také registrace odborů a e, to také platí pro oblasti těch exportních zón a boj proti e, šikaně. Dále je potřeba řešit problematiku e, dětské práce. Tam pořád pracuje zhruba milion, milion dvěstě tisíc lidí za nebezpečných podmínek, zejména v neformální části ekonomiky, ale samozřejmě i toto je třeba řešit. A co se týče Eh, inspektorů práce nebo inspekcí práce. Samozřejmě bez řádné inspekce mm, nemůžeme eh, zajistit to, že práva pracujících budou eh, řádně plněna v rámci programu EBA. Takže my máme určitý program, jak pokračovat dále, kde nám o konkrétní změny a konkrétní termíny. A to se nyní tedy eh, reflektovalo, to je vlastně takový ten eh, násobný efekt, který je zmíněn eh, v našich závěrech a také v závěrečném prohlášení obou stran. Čili je to nyní veřejné, každý to zná naši experti tedy na základě tohoto budou pracovat dále. Pokud se týče paktu udržitelnosti, tak přímo o něm jsme v rámci té mise EBA nejednali, ale jsou tady určité přesahy s programy naší mise. A my jsme vlastně posunuli termín až do poloviny roku příštího, v, eh, toto vlastně eh, se týká dvou eh, velkých zaměstnavatelů, kde tady došlo k právnímu řízení a všechno se řádně řeší. V polovině, no, v první polovině příštího roku bude další setkání v dáce a a momentálně eh, uvažujeme o tom, jak eh, tyto, nebo toto příští zasedání eh, organizovat tak, aby bylo efektivnější než, než dříve. Ano, děkuji. Vy máte celkem 10 minut, takže kolegovi z e či zbývají dvě minuty. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Bangladeš je důležitým partnerem Evropské unie v regionu Eh, jsou s tím spojené mnohé priority EU, jako je bezpečnost, stabilita v regionu, eh, migrace a také uprchlická krize Rohingyů. ESVČ eh, trvalo tedy na tom, aby se eh, jednalo také v oblasti lidských práv a eh, systému eh, vlády. Zatímco běžný termín by pro toto téma bylo v roce 2020, ale my jsme trvali na tom, aby zejména tedy ta otázka lidských práv a zprávy země byly projednány už teď v podskupině a na mnohých setkáních vysoké úrovně jsme vyjádřili eh, své znepokojení v oblasti voleb, prostoru pro občanskou společnost, svoboda projevu, svoboda médií, eh, eh, mimosoudní vraždy, Eh, eh, ženy, eh, děti a tak dále, včetně tedy trestu smrti a krize kolem Rohingyů. Vláda Bangladeše přislíbila přijmout národní akční plán v těchto oblastech. EU e bude také udržovat vztahy s volební komisí a bude sledovat průběh komisí volební a sledovat průběh voleb. Připomněli jsme také eh, to, že budeme probírat fungování těchto závazků v dáce v příštím roce a že se budeme nadále konstruktivně angažovat v celém procesu. Děkuji vám. A eh, nyní tedy eh, pět minut. Eh, pro pana velvyslance. Děkuji vám za pozvání na eh, toto zasedání. Angažma Evropské unie v Bangladeši za léta eh, vyústilo v řadu úspěchů a uznávají to jak mezinárodní média, tak také my. Bangladeš nyní předstihlo řadu jeho východně azijských zemí, nejenom pokud se týče hospodářského růstu, ale také eh, řady eh, sociálních indikátorů, včetně postavení žen. Příspěvek Evropské unie v této souvislosti eh, je opravdu velký. Humanitární krize kolem Rohingů, humanitární tedy krize, klimatická krize, a další faktory bohužel eh, ohrožují dosahování mnoha rozho- rozvojových cílů. V rámci EBA eh, Bangladeš se podílí 60% na eh, exportech EBA do Evropské unie. Tím je tedy Bangladeš opět vzorem. Daří se nám eh, vyvádět eh, mnoho lidí z vlastně miliony lidí eh, z chudoby. EBA je velice cenný nástroj a nemůžeme ho kompromitovat tím, že v některých příje, recipientních zemích dochází k určitým deficitům. Ehm, ehm, u nás například do roku 2010 eh, minimální mzda zrostla o 160 eh, eh, Od roku 2013 bylo registrováno téměř 700 nových odborových organizací a 3800 3800 továren absolvovalo inspekce eh, bezpečnostní, bezpečnosti práce a bezpečnosti elektrických eh, zařízení eh, z 90% úspěšnosti. Příslušné dozorové orgány byly vytvořeny a ustaveny ve všech továrnách. Také zajišťujeme Eh, hladký eh, přechod eh, na nezávislý monitorovací režim v oděvním průmyslu a to je v rámci Rady udržitelnosti. Bangladeš má nyní nejvyšší počet zelených továren. Na druhé straně Eh, dovozní ceny oděvů z Bangladéše eh, do Evropy v letech 2014 až 2018 eh, bohužel poklesl o 3,6 Chceme-li podporovat udržitelnost, je třeba tento trend zvrátit. My eh, bychom chtěli požádat eh, eh, naše evropské protějšky, aby se zaměřili na tuto věc a sice, aby naše produkty si zde zasloužily férovou cenu. Je v našem zájmu, abychom podporovali slušné pracovní podmínky a udržovali eh, dobré konstruktivní vztahy s oděvním průmyslem eh, Bangladeši. Došlo k určitým, určitému zlepšení začátkem tohoto roku v oblasti sociální tripartity, v Bangladeši. V této souvislosti jsme aktivně eh, zvažovali eh, monitorovací opatření. Eh, naše vláda nedávno schválila návrhy Evropské unie, abychom nadále prosazovali dodržování dalších principů, jako je třeba také genderová rovnováha. Chceme, aby se do procesu zapojili naši sociální partneři a také další aktéři. Poněkud nás překvapuje, že eh, někteří zástupci eh, v ILO eh, podali stížnost na Bangladeš bez konzultace místních orgánů. Šlo o stížnost, která se opírala o řadu Eh, nesprávných a zastaralých informací je podle článku 26 eh, v, pro, v souvislosti s Koram Shopping. Je třeba říci, že při posuzování tohoto případu je třeba přilehnout také k reakci eh, bangladešské vlády a také delegátů ze strany e, zaměstnanců a zaměstnavatelů. Také by bylo logické, aby se Evropská unie zaměřila na, zaměřila na jednotnou e, platformu, jako je pakt udržitelnosti místo o e, spektrum různých monitorovacích for. Poněkud jsme zraňováni tím, že eh, podobné principy platí v Bangladeši i v Myanmaru, přičemž eh, eh, Myanmar je obvinován z etnických čistek a genocidy. V době, kdy Evropská unie uzavírá dohody o volném obchodu se zeměmi, jako je e, Větnam, e, bude pro e, Bangladeš zásadní udržení snadného, usnadněného přístupu na evropský trh, zejména v souvislosti s očekávanou graduací ze statutu nejméně rozvinuté země vzhledem eh, k tomu, eh, jak jsme stále zranitelní, bude pro Bangladeš zásadní, aby se stala, eh, byla zařazena prognou GSP+. Abychom negeneralizovali náš mírný pokrok, tak eh, doufejme, eh, že tedy eh, Evropská unie bude brát v úvahu kritéria GSP plus pro nás. Také na závěr rád bych vás pozval do Bangladeše, abyste se sami přesvědčili na místě, jak, jaká je situace. Děkuji vám. Děkuji. Pan Stuart Newman za podniky, také pět minut. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za pozvání. Já zastupuji Enfory, my zastupujeme dovozce, obchodníky, eh, značky, eh, které obchodují se spotřebitelským zbožím a oděvy především, eh, takže působíme hlavně v Ázii a samozřejmě v Bangladeši. Máme 2400 členů z různých států EU a Eh, dovážíme a využíváme tedy preferenční cla eh, pro země jako Bangladeš, ale eh, v žádném případě za jakoukoliv cenu neobchodujeme. Nám jde o udržitelnost dodavatelského řetězce a otevřený udržitelný obchod podle nás určitě bude něco, co přispěje k cílům milenia OSN. Především v Bangladeši podporujeme program pro ženy to nás velice tíží. A e, e, my máme velký zájem, e, dokonce jeden z našich členů boardu je ve steering committee a 50% členů akor jsou našimi členy a my jsme zaznamenali, že došlo k velkému zlepšení, eh, pokud je o bezpečnost, protipožární bezpečnost v továren v Bangladeši a k poklesu eh, havárií a eh, věnujeme velkou pozornost Radě pro udržitelnost, která nahradí toto skupení a samozřejmě všichni naši Eh, členové podporují činnost Akord a eh, i pro nás je zásadní, aby tato práce pokračovala kvůli tomu, že eh, Accord byla úspěšná iniciativa. Takže spolu se členy Akord a s Evropskou unii tedy spolupracujeme a jde nám o to, aby žádná ze skupin neměla nad ostatními a proto jsem rád, že board se bude skládat ze šest členů SDGMA, šest z, z různých tedy odborů místních, mezinárodních a šest bude z akordu. A jde nám o to, aby IRC měla nezávislého předsedu, a to především z Mezinárodní organizace práce No, a zde i my eh, hrajeme roli hm, třeba při inspekcích eh, v továrnách eh, a hm, poskytujeme poradenskou činnost a chceme, aby DFI používali know-how, které mají naši členové a členové akord a aby hm, spolehali na zkušenost našich členů. To je důležité. A v Anfory máme i sektor udržitelnosti, to je iniciativa Business Compliance. My, tato iniciativa provádí nezávislé audity ve všech továrnách, eh, ze kterých odebírají zboží naši členové. Pokrývá to asi 30 oblastí. Mm, zabýváme se kolektivním vyjednáváním, mm, spravedlivým odměňováním, mm, dětskou prací, bezpečností, zdravím a Eh, i protipožární bezpečnosti budov. Takže já, mi zde došlo k dramatickému zlepšení za poslední léta, tedy v te, konkrétně v této oblasti protipožární bezpečnosti pouze 23% továren, které byly auditovány, tak eh, ty mají dobrý rating, to bylo v roce 2015 a dneska je to 65%, takže došlo k významnému zlepšení stavu továren. A nyní i EBA. A samozřejmě preference podle EBA jsou velice důležité pro naše členy, protože to jsou e, nulové e, clá poplatky na místo 12%, ale i když nás neklidňují některá zjištění komise, ale v podstatě nepřekvapují. My hrajeme aktivní roli v Bangladeši, víme, jaká je tam situace a víme, že tam došlo k velkému zlepšení s bezpečností a stabilitou, ale pořád jsou tam problémy s lidskými právy, právy pracujících a podobně. Takže jenom můžeme apelovat na bangladešskou vládu, aby vzala vážně mm, rady komise a aby implementovala změny velice rychle a profesionálně. Tyto změny musí být učiněny dříve než později, než bude pozdě. A chci mm, připomenout, eh, že i komise začala vyšetřování EBA proti Kambodži a ty mm, asi výsledky nebudou příliš eh, dobré pro Kambodžu a proti Bangladeši také by mohla zahájit vyšetřování a takže proto je třeba se těmi problémy v Bangladeši zabývat. My chceme, aby preference byly zachovány, protože to je prospěšné pro naše členy, ale pokud by došlo k takovému vyšetřování, které by vedlo ke zrušení preferencí, tak my podpoříme závěry komise. Tady nám jde o to, aby byly dodržovány úmluvy OSN a umluvy MOP, ty jsou součástí našeho etického kodexu a my tyto závazky bereme velice vážně. Thanks a lot. Děkuji, pane Newmane, a z odboru paní San. Thank you, I speak. Děkuji, já zde hovořím za Mezinárodní eh, konfederaci odborových svazů, která zastupuje 163 zemí my jsme mm, i mm, při různých slyšeních jsme mm, přednesli naše obavy, e, které se týkají Bangladeše z titulu porušování e, svobody združování a i přes e, veškeré úsilí tak došlo ke zhoršení situace pro pracující, kteří těžko brání svá práva i v září minimální zda byla eh, taková, že v podstatě z ní nikdo nemůže ani žít. Mm, zde mm, jsou určitá očekávání, že mm, vláda bude zvyšovat mzdy, ale v podstatě zde eh, ta veškerá prote, veškeré protesty byly potlačeny bezprecedentním způsobem, eh, spousta mrtvých a tisíce E, pracujících je vystavena porušování i stávajících pracovně právních předpisů a e, i e, dochází k velkým odvetám ze strany vlády, zatýkání odborových předáků, v nedávné době 50 jich bylo začeno, takže to ukazuje jasně, že zde je problém se právem svobody projevu a jsou potíráni ti, kteří chtějí zlepšit pracovní podmínky pracujících takže nám leží na srdci nedostatečný pokrok ze strany vlády, třeba pokud jde o protipožární bezpečnost eh, eh, budov, eh, jak řekl kolega, i kromě toho, i když došlo ke snížení počtu umrtí, ale pořád tisíce eh, pracujících utrpí eh, trp, mm, zdravotní eh, trpí zdravotními problémy kvůli zranění na pracovišti. Bangladeš pořád má velice restriktivní pracovní právo, nerespektuje standardy MOP. Nedávná novela pracovního práva tak opět tedy nereflektuje ty požadavky pro svobody združování. I experti z MOP vyjádřili eh, obavy z těchto novel, protože neřeší stávající problémy. Potom eh, snížení počtu eh, zaměstnanců, kteří mohou založit na pracovišti odbory. Teď to bylo sníženo na 20%, ale stejně to pořád nerespektuje standardy MOP a pořád ještě i zákonník práce dokonce tam zachovává trestně právní sankce mm, za stávky, takže eh, i mm, to, k tomu došlo, když jsme viděli eh, případ těch protestů za lepší mzdy. I eh, je problém s placením přes času. I, i mm, Eh, prostě pracující nemohou zakládat odbory ani v těch zónách pro export a i eh, upírá se jim právo se registrovat, přihlašovat do odboru, eh, jsou tam neakceptovatelná kritéria, která to stěžují. Zde my jsme přednesli tyto problémy přímo vládě i přes další eh, orgány dohledu, které má MOP, bohužel je zde nečinnost. Jak řekl pan velvyslanec, zde pracovní eh, skupina MOP, tedy teď řeší eh, stížnost na porušování práva na združování v Bangladeši a mm, vytvořila se vyšetřovací komise. To je vyšetřování na nejvyšší úrovni, které má k dispozici MOP ale mm, to není eh, krok, který jen tak lze snadno podniknout, protože naposledy, kdy k tomu došlo, bylo před pěti lety proti Kataru. Mm, zde mm, ale i přes eh, to, že se věnuje velká pozornost eh, Bangladeši, tak pořád ještě zde vláda nepodniká nějaké kredibilní důvěryhodné úsilí to zlepšit všechno. Proto musíme proto potřebujeme podporu Evropského parlamentu, abychom přesvědčili členské státy, aby podpořili vyšetřování ze strany komise i vyšetřování prováděné MOP. A chceme a žádáme Evropskou komisi, aby zahájila vyšetřování GSP. Děkuji. Děkuji za eh, velice hm, jaksi specifické informace a včas. A nyní Eh, náhrada našeho stálo zpravodaje, pan Bukhart, Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, ta čísla na mě udělala opravdu dojem. Tady se hovořilo o dvou milionech ušetřených, hovořilo se o e, nárůstu e, obrovském a o tom, že v roce 2024 už nebude e, žádná nejméně rozvinutá země. Takže eh, tady se ukazuje o pozitivním vývoji a kudy bychom se měli ubírat. Ale eh, když se podíváme přímo na toto eh, nařízení, tak vidíme, že by se to nemělo omezovat pouze na čistá čísla. Měli bychom se podívat na vývoj společnosti a také na odpovědné vedení země. A to je v úvodním ustanovení 3 a 4 nařízení GSP. Eh, tady se hovoří třeba o porušování pracovně právních předpisů, ale co se týče ostatní společnosti a vedení země, takže když se podíváme třeba například na Open Doors, a když se podíváme na eh, žebříček světový, tak vidíme, že eh, Bangladeš klesl z čísla 41 na 48. Také jsme viděli, že docházelo ke eh, pronásledování a vražd menšin z náboženských vyznání a že už se nes nedovolují jména, která by zněla hinduisticky a vidíme, že že eh, došlo také dalším událostem. Pokud eh, se eh, podíváme na tyto církevní záležitosti, tak vidíme, že ten vývoj není úplně pozitivní a to souvisí s tím, že bychom se měli podívat i na tyto aspekty, nejenom na ekonomiku, protože vidíme, že Bangladeš klesl na místo 149 Eh, ze 180 zemí, na, eh, co se týče korupce. A v roce 2004 byla zřízena komise pro boj proti korupci, ale tato komise zatím nedosáhla žádného úspěchu. Naopak se zdá, že politická opozice ve zemi je neustále pod tlakem. Dámy a pánové, to jsou eh, body, o kterých bychom zde měli hovořit a podle mého názoru se to tady ještě neprobralo. Děkuji. Děkuji a nyní stínový zpravodajové. PP tady není. SAD. Agnes Jorgens. Děkuji. Děkuji, děkuji za všem za příspěvek. Ano, skutečně, já si myslím, že zapojení Evropského parlamentu eh, mm, mm, mm, pokud jde o bezpečnost pracovišť v Bangladeši, to je úsilí, kterému se věnujeme již delší dobu. Ano, ano, já nevím, zda bych měla být cynická nebo optimistická, to je klíčová otázka, protože teď to potlačení svobody združování, to pořád je fakt. Eh, to nám říkají podnikatelé i odbory, to tady deklarovali velice jasně. Pořád se z té bloku je možnost se přihlašovat do eh, odborů a expandují eh, ty Eh, zóny, kde se zpracovávají výrobky pro vývoz a i tam. A víme, že ty inspekce ze strany MOP, tak eh, možná, nebo ty inspekce práce, v podstatě tam tedy ty místní asi neexistují. Takže více než před rokem my zde v parlamentu my jsme požádali o plnohodnotné vyšetřování v režimu EBA mm, podle dohody o hospodářském partnerství a mm, aby se tedy posoudilo, zdali má Bangladeš právo na ten preferenční režim. A komise v roce 2018 reagovala tak, že ano, máme tady ten dialog s Bangladeší a budeme na ně tlačit. A potom pořád ještě když si přečteme eh, tiskové komuniké z, mm, z minulého měsíce, tak nyní již je dohodnut harmonogram a roadmap již je připravena a já se ptám, jak si mm, eh, ta roadmap, ta cestovní mapa bude důvěryhodná a tak, aby skutečně skončila ta mm, beztrestnost, aby skutečně se změnilo, změnil zákonník práce. Eh, nás to velice tíží, jak je to se svobodou združování, s zákonníkem práce. Eh, možná, že tam jsou nějaké inspekce práce, ale když ti inspektoři práce nedostávají řádný plat, no tak jak to eh, mohou provádět, jak se mohou zabývat eh, inspekcemi bezpečnosti práce. A já se ptám tedy Bangladeše, eh, jak to hm, zdali, skutečně vezmete vážně tu cestovní mapu? mapu, protože již jsme slyšeli v minulosti přísliby, že změníte zákonník práce, tak to by mě zajímalo. A teď poslední otázka na vládu nebo na pana velvyslance tedy Bangladeše. Jak je to s přípravou na rok 2024, protože víte, že eh, tedy to budou vyšší požadavky než v rámci systému Anything But Arms. Děkuji. Thank you very much to the Commission and the EAS. Děkuji komisi a e SVČ za komplexní eh, prezentaci, děkuji i eh, odborům a mm, tady e, jsem ráda, že se řeší otázka lidských práv a odborových práv. E, a zde mm, já bych chtěla vědět více tedy od pana velvyslance, jak vy jako vláda plánujete e, více mm, tedy se zaměřit na změny pracovního práva. A potom v tom společném tiskovém komuniké tak to by mě zajímalo, jak eh, v tom druhém odstavci se říká, že mm, eh, Bangladeš by měl se zvešit status, eh, tedy ten status z, těho, z, mm, tedy z toho líz developed countries a že ten, to zlepšení toho statusu, ten upgrade by měl být ku prospěchu občanům. A já se ptám, jak se to vyhodnocuje a jak skutečně se zajistí, že všechny kategorie obyvatel budou profitovat se změny statusu. Děkuji Heidi Hautala za zelené. Děkuji. Ano, tady mm, byla velká očekávání od Sustainability Compactu. I dokonce na plénu si pamatuju, když jsme diskutovali s paní komisařkou Malstrem tak ona se právě vrátila z jedné z těch, zas, z těch zasedáních a mle, m, mm, není moc co slavit, protože to furt trvá. Můj dojem je takový, že bangladešská vláda by měla velice pečlivě naslouchat průmyslu. Já chci poděkovat Anfory a i odborovým svazům, že tak jasně eh, se vyjadřují a kritizují a říkají, že vláda musí vzít tyto reformy vážně, tedy reformy zákonníku práce a svobody združování. Také jsme i slyšeli, a to je obdivuhodné, že říkáte dokonce, že pokud komise zahájí vyšetřování, tak vy to podpoříte. Vy podpoříte závěry, výsledky toho vyšetřování. Vidíte, že ta situace je seriózní, a my jsme si vyslechli, jaké výhody eh, EBA má pro Bangladeš, eh, takže proto Bangladeš by měla jednat rychle. Také jsme slyšeli, že příští eh, schůze kompaktu se sejde v první polovině 2020. Slyšeli jsme od komise, že by to mělo být efektivnější než dříve, takže opět navrhuji, abychom my interpelovali komisi na plénu nebo přijali rezoluci, abychom reálně debatovali o situaci. Mm, eh, my jsme kvitovali s potěšením, že byl přijat kompakt a že se bude rozšiřovat případně i na jiné země. To bych také chtěla slyšet od komise. A mám otázku na Anfory, což je skutečně velice pokrokové uskupení, pokud jde o korporátní odpovědnost. Nějakým způsobem také se angažujete v diskuzích o legislativě, evropské legislativě due diligence. Děkuji. Pan Zahradil za EKR. Nothing to add, Mr. Chairman. Mám, co bych doplnil, pane předsedo. A další žádost o slovo paní Sabatini very quickly adding two questions to what my colleagues have uh, mentioned already. Again, bych chtěla doplnit um, k udržitelnosti, kompaktu udržitelnosti. Já bych chtěla vědět od komise, já, jestli máte nějaké informace, jak je to s tím výročním hodnocením, jak, kdy proběhne to příští eh, roční hodnocení. A druhá poznámka k tomu, co řekl pan velvyslanec, ano, mm, takže i když došlo k určitému zlepšení standardů v Bangladeši, tak pořád došlo ke snižování cen. A o tom také musíme mluvit. Proč? Země se... Víme, že tam je spousta problémů, ale tady jsou snahy zvyšovat normy, standardy a ceny a cena eh, exportu klesá, takže na to je zvláštní, protože by měli dostávat správnou cenu za ten svůj export. Pan Scholz, já bych chtěl doplnit dva stručné dotazy. Vzhledem k té eh, dlouhodobé debatě, která probíhá v Bangladeši, pane velvyslanče, ohledně eh, genocidy, které, došlo minulé století a snaha zvyšovat povědomí mezi mladými lidmi v zemi eh, prostřednictvím muzea, jak to, že to není v rozporu se stávajícími otázkami, tak jak hovoříme o realitě práce, o občanských právech v zemi existuje povědomí, že byste měli hloubkově změnit debatu ve společnosti, tak abyste využili možnosti a vybrali jste se na tuto cestu, jak jsme tady o tom hovořili se zástupci MOP, protože jinak půjdeme mimo realitu a musíme jako Evropský parlament velmi vážně eh, zohlednit neuspokojivý vývoj ve, v zemi <clears throat> po událostech e, v Rana Plaza a uvědomit si, proč tady jsme. Děkuji. A nyní e, bych chtěl e, zdůraznit to, co řekla kolegyně Agnes. Všichni víte, že jsem ze severu Německa a lidé mají většinou velkou trpělivost. A jsou ochotni být pragmatičtí, co nejvyšší možné míře. Ale dnes, po šesti letech vyjednávání a čekání, tak eh, se opravdu nic, nic nestalo. Především pokud je o eh, oblast exportu, tam se ta situace nezlepšila. Dotaz je pro komisi. O jaké, jaké konkrétní milníky jsou v cestovní mapě, k jakým opatřením se přistoupí, pokud se nedosáhne pokroku? Eh, bude, nebude to zase eh, povinnost eh, té záhadné funkce vedoucího pro prosazování Eh, pravidel v obchodu. Já už ztrácím uh, trpělivost. Eh, vy v roce 2024, pane velvyslanče, sníte o GSP plus a připravujete vyšetřování uh, podle IBA tak jak v Kambodži? Nikos, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji všem poslancům za dotazy. Já nejdříve se soustředím na ten nejdůležitější dotaz, eh, jestli je důvěryhodná budoucí cestovní mapa a také pokud je o harmonogram. A správně jste se na to zeptal. I EBA nebyl součástí eh, těch šesti let. My jsme s tím začali v roce 2017 a nyní se dostáváme do klíčového bodu, kde jsme Eh, vyslali eh, velmi jasný signál v dáce ohledně toho, že je potřeba začít jednat. Cestovní map. Doufáme, že tato cestovní mapa něco změní. Za prvé, protože to zapojí také experty EU. Tentokrát jsme řekli velmi jasně, eh, že by to neměla být hotová věc na jedné straně, to znamená představit nám změny, tak jak to bylo v minulosti nějaké změny se provedly. Došlo k nějakému pokroku, ale nebylo to dostačující. A tentokrát eh, naši experti z oblasti zaměstnanosti by měli být zapojeni do návrhu cestovní mapy abychom eh, byli partneři v této práci. A také jsme vyslali velmi jasný signál o harmonogramu. Není to v prohlášení, ale my jsme řekli, že očekáváme 12 až 18 měsíců protože se jedná o naléhavé kroky, které je potřeba podniknout. A to je to, co jsme měli na mysli. Ale jak jsem řekl, naše experti se s nimi sejdou a připraví technické detaily. Je potřeba mít eh, Chcete-li mít více eh, technických informací, tak se ptám kolegu z Generálního ředitelství pro zaměstnanost. Otázka ke odstupňování eh, Bangladeši, jak se to hodnotí. Ano, to byl dotaz i pro nás. Pokud OSN se eh, rozhodne eh, dát Bangladeš na seznam eh, nejméně rozvinutých zemí a to souvisí také s EBA. Takže pokud toto rozhodnutí padne v roce 2024, nařízení GSP počítá s odstupňovacím tříletým obdobím a tím pádem by Bangladeš eh, přišel o EBA a tím pádem by Bangladeš spadal pod standardní GSP. A jak víte, to neposkytuje stejné preference jako GSP+. Pouze eh, malé, malé snížení u, cla. A eh, bangladešská vláda nás informovala o, o aspiraci ke GSP+, a zaprvé nám bylo řečeno, že dnes oni nemůž, nesplní kritéria pro Eh, kritéria a eh, když nás požádali o změnění kritérií, tak my jsme řekli, že nejlepším velvyslancem pro toto, protože zde bude potřeba přesvědčit tento náš orgán a radu, tak nejlepší by bylo splnit všechny eh, závisky, pokud o lidská práva a podle MOP a to bude nejlepší příklad, jak plní požadavky ABA, protože, jak víte, GSP Plus pokrývá také dobrou vládu, životní prostředí, drogy a korupci. Naše informace byla, zakročte nyní, zbavte se všech těchto otázek, pokud chcete mít dobrý případ, abyste mohli přesvědčit Evropský parlament a radu a členské státy o vašich aspiracích eh, vůči GSP+. Ohledně podávání zpráv, Eh, tady byl dotaz, kdy bude to další hodnocení. K EBA my zveřejníme eh, zprávu v lednu 2020. Eh, to bude za několik měsíců. My to děláme vždy každé dva roky v případě zemí GSP+. A dnes poprvé, a ten, a poprvé tam bude kapitola pro země EBA ehm, e ohledně jejich ehm, angažovanosti Bangladeš, Kambodža a Myanmar. To se samozřejmě zveřejní. A e, co se týče e, kompaktu o udržitelnosti, tak hodnocení e, k němu dojde před příštím zasedáním, které bude v dubnu roku 2020. Děkuji. Pane velvyslanče, chcete zareagovat? Děkuji. Já bych nechtěl přímo zareagovat, jak bych vám chtěl poskytnout určité informace. S čím bych měl začít? Eh, padlo tady tolik eh, dotazů a žádostí o vyjasnění. Začnu tím, že řeknu, že Bangladeš opakovaně v minulosti eh, prohlásil, že my přistupujeme seriózně k našim závazkům. Na základě čehož společná komise se dohodla, že budeme pracovat společně, abychom dosáhli společného řešení, pokud je o tyto nedořešené problémy. Se všemi zainteresovanými stranami. K čemu se tedy Bangladeš zavázal? Bangladeš si je vědom, že je, eh, že je, že těží z pomoci eh, a že jsme přáteli EU, nejenom pokud je o EBA. A pro nás je velmi důležité, že jste našimi přáteli. A vzhledem k tomu, že my jsme v minulosti vždy splnili naše závazky, já bych chtěl ujistit výbor, že Bangladeš se vynasnaží eh, splnit všechny svoje závazky ve stanovené době. Děkuji, pan Juman. Děkuji. Pokud bych eh, mohl eh, vyjasnit otázku paní Hautaly. Vy jste hovořila o iniciativách ze strany členských států, pokud je o e, náležitou péči v oblasti lidských práv. Ano, ano, ale jsem také hovořila o e, probíhající a stále intenzivnější diskuzi, že místo toho, aby jsme měli takovou skládačku národních legislativ e, Spojené království, Švýcarsko, Německo, možná v budoucnosti Finsko, Nizozemí, takže bychom měli mít něco na úrovni EU, tak abychom měli rovné podmínky pro všechny. Takže jak to vypadá s touto situací? Ano, my s vámi plně souhlasíme, my jsme přesvědčeni, že bychom měli mít eh, rovné podmínky pro všechny a že bychom měli mít eh, iniciativu eh, k otázce lidských práv a náležité péče. A bude to v našem programu pro rok 2024, to jsme zveřejnili nedávno, ale místo toho, aby to by byla taková spletená skládačka iniciativ, tak by bylo dobré mít jednu iniciativu, která by podpořila otázku lidských práv a e, otázky e, náležité péče. Ano, my na tom budeme pracovat. A během slyšení s Filem eh, Hoganem jsme hovořili o evropském přístupu. Tak eh, budeme tedy v kontaktu. Paní Sán, nemám žádné další připomínky. Eh, jenom chci říct, že se těšíme na cestovní mapu a místo závazků chceme výsledky, protože ty žádosti nároky byly zveřejněny několikrát, sděleny, proto si myslím, že nejlepší způsob, jak ukázat závazek, je předložit výsledky. Yes, uh, and uh, ambassador, of course, we have... Uh, ano, ano, pane velvyslanče. Eh, samozřejmě to naše přátelství je skutečné a hluboké s bangladejským lidem ale součástí přátelství je také zmínit problémy a konflikty upřímným způsobem. A já si myslím, že bychom se měli držet této upřímné otevřené diskuze. Cílem dosáhnout eh, společného porozumění znamená, že povinnosti se musí plnit v rámci EBA. Eh, e Všechno kromě zbraní, abychom měli GSP+. Děkuji vám. Tímto jsme dokončili bod 24 eh, a budeme pokračovat s bodem 25. So unfortunately... Bohužel eh, pan eh, Clark, pan Clark tady není. Eh, bylo mi řečeno, že přijde za pět minut. I když obvykle takovéto přestávky nedělám, tak výjimečně udělám přestávku na pět minut, ale prosím, buďte tady přesně. Vážení poslanci, prosím, posaďte se. Pan Clark dorazil. Už sedí na svém místě. Vítáme vás, pane Clarku řediteli generálního ředitelství pro zemědělství. Eh, pan Clark přijel rovnou z letiště, přiletěl z Číny po uzavření dohody o zeměpisných označení s Čínou. Dohoda o zeměpisných označeních je na, našem, na našich eh, stolech už po dlouhou dobu. A já si vzpomínám, že jsme, jsem byl v delegaci INTA do Číny, diskutovali jsme o této dohodě eh, s čínskými úřady. Během posledního summitu EU-Čína padly určité závazky a dnes konečně máme před sebou hotovou dohodu. poznámkách mám, eh, že je to milníkem v našich ekonomických vztazích. Eh, je to opravdu milník, Johne? Eh, děkuji. Pane předsedo, já bych nešel tak daleko. Já si myslím, že bych to označil jako velmi pozitivní vývoj ve stazích EU a Čína. Je to první obchodní dohoda mezi EU a Čína. Eh, která eh, má, jde nad rámec eh, běžného obsahu dohody. A výbor je obeznámen s touto dohodou, protože už jste to dostali několikrát. My jsme to uzavřeli v pondělí v Číně a jak vidíte, komisař Hogan a jeho čínský protějšek to v Pekingu oznámili veřejně ve středu. A Eh, média jsou toho nyní plná. Čína je důležitým trhem pro náš zemědělský eh, trh. Jedná se o 14 eh, miliard eur exportu ročně a roste to a tato dohoda poskytne velmi vysokou úroveň ochranu a také prosazování zeměpisného označení eh, pro potraviny a eh, nápoj pro eh, Číňany je velmi důležitá autenticita a kvalita evropských výrobků a to nám pomůže při našem vývozu a poskytnout čínským spotřebitelům evropské výrobky, protože na čínském trhu jsou tyto výrobky vnímané jako prémiové a to je velmi důležité pro naše zemědělce a pro naše výrobce. Nebudu hovořit o podrobnostech, protože jste s tím všichni dobře obeznámeni a situace se příliš nezměnila od té doby, eh, kdy jste se tím zabývali naposledy. Řeknu tedy, že dohoda nabízí ochranu v té první fázi Jedná se o 100 zeměpisných evropských označení. Jsou tam ty nejdůležitější z obchodního a politického hlediska a 100 e, zase čínských názvů. E, jedná se o vynikající čínské produkty, které bychom takto chránili v Evropě. E, jedná se o článek 23 dohody TIPS a je tam důležitý také aspekt ochrany spotřebitelů, aby tam nebylo nic zavádějícího. Jedná se o, o, o to, že zeměpisná označení budou fungovat souběžně s obchodními značkami. To se vyjednalo s Číňany a během těch prvních čtyř let e, po vstupu v platnost bude e, e, přidano 170 dalších značek, které budou chráněny, takže to je velmi dobrý výhled a celkem se počítá se 275 názvy a stejně tak z čínské strany. To je tedy ta dohoda. Vynasnažíme se, aby to prošlo co nejrychleji přes eh, komisi a přes radu a přes eh, parlament, tak aby to začalo fungovat eh, v roce 2020 a to co nejdříve doufáme. Pokud jde o čínskou stranu, tak eh, eh, Číňané o o této dohodě hovořili velmi pozitivně během prvních 24 hodin. Nevnímají to pouze jako významný způsob, jak chránit jejich vlastní kvalitní výrobky, ale také eh, chránit evropské IPI, ale je to také pro ně symbolem nové fáze ve vztazích a v obchodě mezi EU a Čínou. A je to pro ně nejdůležitější dohoda v oblasti obchodu během posledních let a od, oni si myslí a my s nimi souhlasíme, že se jedná o velmi pozitivní změnu v našich vztazích a v budoucnosti uh, budeme postupovat podobně jako v případě dohody o investicích. Myslím si, že co se týče obsahu, ale také geopolitické hodnoty, tak te, tato hodnota je opravdu důležitá. Doufám, že eh, poslanci eh, dojdou k závěru, že tato dohoda je zajímavá a že eh, budete to moci vysvětlit i vašim zainteresovaným stranám. Děkujeme vám, pane řediteli, že jste přijel rovnou z letiště k nám. Pane Winklere, jste spokojen? Není náhodou, ale i eh, v mých eh, poznámkách mám, že je to eh, milníková dohoda. Takže zdá se, že existuje dohoda mezi EP, schoda mezi EPP a mezi sociálními demokraty. Myslím si, že nejlepší formulací je to, co jsme si právě vyslechli z úst pana ředitele, že se jedná o novou Mm, fázi ve vztazích mezi EU a Čínou a velmi si přeji, že to bude pravda, že opravdu tato dohoda o zeměpisných označení vyznačí novou fázi v našich eh, obchodních vztazích a také vyjednávání. A pokud jde o ty eh, signály, které jsme dostali dokonce tento týden na zasedání se zástupci Lidového čínského kongresu, kteří hovořili a prezident Xi Jinping eh, nepřišel přímo se závazky, ale s politickým prohlášením ohledně toho, že v roce 2020 je možné mít eh, bilaterální dohodu o investicích. Není to zatím ještě závazek, ale vzpomínáme si, že proces o zeměpisných označení, tedy ta dohoda, kterou jste podepsali tento týden v Číně, takže eh, se o tom vyjednávalo více než 10 let. Eh, obsahovalo to různé fáze, nové fáze přijdou až uplyne určitá doba a po těch 100, eh, více než 100 zněpsích označení budeme mít další zněpisná označení. Máme tedy na čem stavět a já bych chtěl požádat komisi, aby nás nadále informovala, tak jako obvykle to komise dělá, protože Eh, můžeme dosáhnout eh, úspěchu i pro malé a střední podniky v mnoha eh, zemích, v různých regionech, jsou pěsná označení velmi důležitá. A chtěl bych také Eh, poblahopřát komi eh, pro zemědělství, který za chvíli eh, bude komisařem pro obchod. Já si myslím, že to je velmi dobrý přechod pro pana Hogana, protože přejde vlastně z priorit zemědělství k prioritám pro obchod. Děkuji. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. A potom dám slovo paní Kláře Aguilera z Agri. Za socialisté demokraty paní Rodríguez Pinero. Děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi a připojuji se ke gratulacím, eh, které vyjádřil náš Winkler, kdy gratuloval komisaři Hoganovi a jeho týmu. Je to pravda, dnes je den, kdy se můžeme eh, cítit eh, spokojeni, protože význam této dohody není pouze kvantitativní, ale především kvalitativní, protože otevírá novou cestu. A také, co to znamená ve změně ve vztazích, pokud jde o důvěru, pokud jde o důvěryhodnost, co se týče uznání evropského modelu ochrany zeměpisných označení, protože to je úzce spjato s naším životním stylem a s eh, ochranou eh, našich eh, zemědělských komunit a naší výroby. Proto se připojuji k těmto blahopřáním. Kromě toho si myslím, že je důležité, aby během čtyř let došlo k rozšíření, aby se jednalo o 165 dalších zeměpisných označení, tak aby tam nebyla pouze ta zeměpisná označení v moment, kdy se uzavřel ten seznam, tak ty země ještě nebyly členy EU, ale tak, aby se tam mohly eh, zahrnout i eh, ty země, a zeměpisná označení z těch zemí, které tenkrát byly členské země. V dohodě se počítá s tím, že dojde k revizi eh, v případě, že dojde k situacím, kdy je potřeba chránit více zeměpisných označení, eh, protože by se to eh, byla možnost nějakých kopií, nebo protože by se ehm, by se uváděl na čínský trh větší počet. A já bych se chtěla zeptat komise, jak by měla tato revize probíhat. A potom, co je důležité v obchodních dohodách? Provádění. Jaké mechanismy budou, abychom eh, mohli eh, zajistit, že zeměpisná označení nebudou kopírována eh, či sfalšovaná, tak aby ten systém byl účinný. Chtěla bych opravdu tedy vědět, jak to bude s hodnocením provádění toho, této dohody. A doufáme samozřejmě, že změna, ke které dojde díky dohodě a e, kromě té dohody o ochraně investic, co doufáme, že příští rok bude podepsáno a doufáme, že zahájíme e, nový rámec spolupráce s Čínou, kdy bude Čína respektovat mezinárodní pravidla a že nám také pomůže Čína odblokovat situaci, ve které je nyní VTO. Děkuji za Renew eh, Karin Karlsbro. Eh, paní Vedren se omlouvá, eh, nemohla se dnes zúčastnit dnešní schůze, musela se vrátit do svého volebního okrsku. Měla tam své povinnosti jejím jménem hovořím. Uzavření této dohody mezi EU a Čínou o zeměpisných označení, to jsou velmi dobré zprávy. Eh, protože to eh, uznává jedinečnost eh, našeho know-how v Evropě a chrání se tím mnoho pracovních míst. Tato dohoda je součástí prohloubení obchodních vztahů mezi EU a Čínou. Na tomto základě musíme nadále pokračovat v vyjednávání s Čínou a sledovat náš cíl, co se týče reciprocity, podporovat vícestranost a zaintegrovat pařížskou dohodu. Tato nová dohoda, která byla uzavřena včera, naskýtá příležitost zvýšit náš obchod a přijít s novými přínosy a plně ochránit evropské výrobky. Těšíme se eh, na eh, fungování této dohody. Děkuji. Děkuji eh, Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl Eh, poděkovat za vysvětlení této dohody. Souhlasím, že se jedná o velmi pozitivní krok, eh, tak aby obě strany se eh, zavázaly a aby se vyřešila tato oblast, kde existovalo tolik konfliktů v minulosti. Ale samozřejmě tady zůstává otázka provádění. Samozřejmě dohoda je pouze předpoklad pro vyřešení problému. A a proto tebe bylo zajímavé vědět, zali už se konkrétně zabýváte o tom, jak to provádění bude eh, fungovat v Číně, v těch různých eh, provinciích, kde se mm, situace pravděpodobně liší. A potom druhý dotaz. Eh, kdo třeba Uh, Kdo má rád uh, různé uh, čínské produkty specifické, tak a chce si je koupit v Evropě, tak jakým způsobem se to bude zase chránit. Děkuji. Klara? Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím eh, s mojí kolegyní Inmakuládou, tato vysvětlá velmi dobře, ale chtěla bych říct si jenom několik věcí jménem výboru pro zemědělství, protože během celého procesu budeme moci přijít se stanoviskem. Ale chtěla bych zdůraznit jednu věc, eh, která je pro nás důležitá z hlediska zemědělství, a to, že jsme přišli ze situace, kde se podepisovaly dohody ale potom se nezohledňovaly zeměpisná označení či označení původu, tak jít napřed v naší legislativě. Tak abychom vstoupili do nějaké země s naší legislativou o kvalitě, ta je výjimečná, to všichni víme, a to je první začátek eh, pro to, abychom uhlazovali cestu, tak jak se to tady říkalo, budoucí obchodní vztahy eh, v zemi, která je si myslím zajímavá, tak jako Čína. Proto my si myslíme, že se udělal eh, krok eh, ku předu v těchto označeních, eh, která jsou chráněna v této velmi dobré dohodě. Myslím si, že generální ředitelství pro zemědělství odvedlo vynikající práci. Trvalo to velmi dlouho, pokud já vím, a to nám naskytne velmi dobré příležitosti. A navíc je pro nás důležité nejenom pro čínský trh, pro ně je to velmi důležité, tak eh, pro nás je důležité eh, chránit 275 eh, zeměpisných označení. 100 nyní a 175 během příštích let. A toto navíc znamená velký precedens pro americký trh a pro jiné latinoamerické trhy, kde existují určité problémy s našimi důležitými označeními. Proto si myslím, že je dobré, stanovit takovýto pozitivní precedens nejenom pro Čínu, ale že nám byly, byla uznána tato zeměpisná označení pro jiné trhy, které to doposud spochybňovaly. Takže toto je velmi pozitivní a to by bylo asi vše z mé strany. Myslím si opravdu, že se odvedlo obrovské úsilí a my to chápeme tak, že tento nový způsob uzavírání dohod pomocí naší legislativy o kvalitě je dobrou cestou, po které musíme pokračovat. Děkuji. Děkuji, Nikola. Děkuji, pane předsedo. Já také Eh, chci vyjádřit spokojení s touto dohodou a to nejenom kvůli eh, to, těm geografickým označením, ale i kvůli tomu, že se postupně se toto implementuje u těch chráněných označeních, jich 165, a je to tak velice důležité mm, v kontextu takto velké země, protože tady jde o princip, to znamená ochrana našich eh, chráněných eh, označení původu. Čína, eh, právě i proto, že Čína představuje velkou zemi, velký trh a tam se snažíme prosazovat kvalitu naší výroby i Eh, v to, že naše výroba je tedy velice napojená na jednotlivé, na konkrétní území, regiony, proto eh, a je to tak třeba. A samozřejmě my budeme uznávat čínské označení původu, ale eh, takže my mm, tady mm, tak to prosazujeme, tuto naši filozofii. Máme zde 31 eh, označení z Číny, které budou chráněny v Evropě a 12, 12 z nich eh, jsou hm, takové spíš zemědělské, ostatní nejsou zemědělské. Já si dovolím tuto úvahu. My jako Evropská unie máme eh, hm, máme zde k dispozici Lisabonskou dohodu a akt z Ženevy, které se týkají Um, ochrany práv duševního vlastnictví a těchto označení a geografické označení a já myslím, že je mm, třeba, abychom mm, se zamysleli, jak budeme toto implementovat v naší legislativě, tak aby i Evropa měla Eh, eh, mohla označovat eh, geografic, mohla tedy mm, přidělovat to geografické označení jiným komoditám, jiným produktům, než jenom těm zemědělským komoditám. My jsme proto, abychom zahájili tedy celé to řízení pro uznávání nezemědělských označení, protože navíc ještě z těch čínských několik jich není zemědělských a my tedy jako členské státy bychom měli i se zamyslet nad tím, že přijmeme evropskou normu podobného typu. A zde dovolte pár otázek na zástupce komise. Za prvé chci vědět, jaký typ ochrany se vyjednává, to znamená, zahrnuje ta ochrana také i tak zvanou evokaci názvu, to je velice důležité. A za druhé, když se hovoří o geografickém označení polozemědělském. Co to je? Co to znamená polozemědělský? Děkuji, pane předsedo. Jana. Grazie, grazie. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já hm, určitě jsem spokojená, hm, protože to je významný krok vpřed eh, směrem k hm, k prosazování hodnot našeho zemědělského sektoru v tomto obrovském trhu, tedy v Číně. A eh, sam, protože ty různé padělky, ty neposlouží našim výrobcům, takže je třeba i se na to podívat z těch, tohoto pohledu vztahu s Čínou. Je třeba zdůraznit, že se eh, zvyšují a zvýší se, zvýší se počet těchto chráněných produktů a mm, určitě zde kolem toho panují různé obavy. Já souhlasím s kolegy, i například eh, i mm, to, že ty nezemědělské výrobky také by měly být součástí Mm, eh, samozřejmě, mm, samozřejmě potravinářský sektor a zemědělský sektor eh, je relevantnější, ale určitě to by bylo správné. Je to na správné cestě. Já se ptám, jaká bude doba koexistence. Otázka na komisi. Eh, to takzvané období koexistence, eh, tedy eh, s eh, těmi některými výrobky mléčného charakteru ze Spojených států z Nového Zélandu. Jak to bude? Jak to bude s tím obdobím koexistence? Děkuji. Žia Rossi. Pane předsedo, milí kolegové, takže tento pomeranč je zdaleka z jiného kontinentu, z a prodává se jako sicilský pomeranč. To je špatně přece. To tež platí eh, s pekorínem ze Sardinie, s, s, s různými typy těstovin, kterým se říká italské, ale italské nejsou, takže, takže fals, jsou to v podstatě padělky, falšují se a což je e, na úkor našich pracujících a podniků a zemědělců. Dobře, je správné, že jsme pod, e, dospěli k této první dohodě, která chrání evropské produkty, ale třeba by se ta ochrana rozšířila i na e, další excelentní výrobky zemědělského charakteru z jihu, z našich jižních ostrovů. To je přece otázka kultury Evropy. My bychom měli ji chránit a takto zajistit eh, budoucnost. A chceme, aby eh, eh, pomeranče, který, o kterých se píše, jsou ze Sicílie, tak aby byly skutečně ze Sicílie. Děkuji. Pan Campo Menzosi, poslední. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že to je krok před. To uznáváme i my, je to pozitivní. Je jasné, že někteří předřečníci, kteří zmínili geografické označování, tak eh, já souhlasím, že by to nemělo zůstat pouze u eh, zemědělských komodit nebo potravinářských výrobků, ale i se to rozšířit na nezemědělské produkty. Pokud jde o eh, vztahy s Čínou, tak dovolte, abych využil této chvíle a mm, zmínil otázku padělků každý rok v podstatě Čína vede všechny statistiky, pokud je o počet padělků, které se dostanou do Evropy, včetně e, potravinářských výrobků i včetně zpracovatelského průmyslu, potravinářského zpracovatelského e, průmyslu, protože v Evropě asi ta legislativa není příliš e, transparentní a konsument neví, jaký je skutečný původ toho, co si kupuje v v, v samoobsluze a není mu to jasné, ani se v tom nelze vyznat a zjistit, jaký je původ výrobku. Takže my jako výbor INTA, my bychom měli se snažit o to více a zapojit, možná pojit možná i výbor pro vnitřní trh, protože je třeba, aby to bylo jasné označování původu, které pomůže Eh, pomůže našim spotřebitelům. Jinak takovéto dohody nejsou k ničemu. The planned eh, time eh, Paní Giery. A nyní dotaz k rámci, takže vstoupí v platnost dohoda. A kdy tedy Rada a parlament plánuje uskutečnit potřebné kroky? Johne, z mé strany ta politická věc, o které jste hovořil během vašeho prvního vystoupení, Jaký názor máte, jaký máte pocit? Myslíte, že, že Čína se nyní více soustředí na vztahy s Evropskou unii? Protože když jste v Pekingu kdy hovořili o dohodě o zeměpisných označení, když jsme tam byli, tak zástupce Číny řekl, že se nejedná tolik o obsah, ale že se jedná o politické rozhodnutí. Politické rozhodnutí půjdeme tou americkou cestou, protože američané nenávidí ten eh, návrh o zeměpisných označení, anebo půjdeme tou evropskou cestou, eh, protože počítáme, že by došlo k další, tam by došlo k eskalaci těch vztahů s USA. Co si o to myslíte, Johne? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je velmi eh, význačné, že eh, Čína eh, vydržela značný nátlak z USA a že se rozhodla chránit evropská zeměpisná označení. A já si myslím, že to je proto, že Čína si myslí, že by nebylo moudré postupovat podle amerického tónu dokonce a e, že si uvědomila, že, Čína, že Evropská unie může být e, přítelem a spojencem e, v komplikované době pro globální systém. A my, jak jste slyšel, když jste byl v Číně, my jsme se sešli se Xi Jinpingem a ministr pro obchod v Číně včera řekl velmi jasně, že se dívají na tuto dohodu nejenom jako na hodnotu samu pro sebe, ale že je to základní kámen pro budoucí a plodnější vztahy EU a Čína během budoucích měsíců. Takže ten geopolitický eh, význam by neměl být zanedbán. A pokud mi dovolíte, já bych chtěl zareagovat na eh, několik věcí, o kterých hovořili vaši e, členové. Pan Danty se ptal na úroveň ochrany v dohodě. To je velmi vysoká úroveň ochrany nad e, úrovní článku 23 dohody e, TRIPS a nehovoří se tam pouze o o ochraně eh, GI článek 4 nás chrání proti jakýmkoliv prostředku, ať už se týká označení, obalu, tak aby eh, se předstíralo, že to pochází z Evropy, když to neprochází. Je to velmi vysoká úroveň a je to eh, nejlepší čos ve srovnání, co jsme dosáhli do posud. Pan Danty také hovořil o těch eh, polozemědělských zeměpisných označeních, abych byl jasný, my v této dohodě neochraňujeme nezemědělské zeměpisná označení, protože k tomu nemáme v EU právní základ. Co chráníme, je v tom druhém seznamu, ne hned nyní, tak to je 14 čínských zeměpisných eh, názvů, Eh, které pochází ze zemědělských surovin a tím pádem spadají do definice naší stávající legislativy. To je příloha 5 dohody. Ehm, paní Pegin, i když řekla, že podporuje dohodu, tak eh, vyjádřila určité obavy, pokud jde o přechodné období v případě některých eh, sírů, Asiano, Romano a Feta Museli jsme přistoupit ke kompromisu v těchto třech oblastech, ale ten výsledek je ale velmi dobrý pro Itálii, eh, pro Řecko a pro naše názvy. Co to znamená, že po šesti letech na čínském trhu nikdo nemůže použít Asiago, a pouze italský producent. Nikdo nemůže použít eh, Romano jako Pecorino Romano po třech letech a nikdo nesmí použít eh, název FETA po osmi letech. To je ten nejlepší výsledek, který jsme mohli očekávat od to eh, Číňanů, když si uvědomíme, že tam je zastoupený mléčný průmysl eh, z Ameriky a Austrálie a jiných. Pokud jde o vstup v platnost, a ty fáze, takže e, je to dohoda, která musí jít přes e, schválení parlamentu a rady. My se pokusíme, aby to bylo co nejrychlejší. A doufáme, že e, to bude hotové v polovině roku 2020. Za několik měsíců, ale pokusíme se být co nejrychlejší. A potom na závěr byla vyjádřena obava, které rozumím, a to je otázka provádění, vymáhání a monitoring to si myslím, že je velmi důležité. Musím říci, že Čína bere k přistupuje k provádění dohody velmi vážně. Moje zkušenost je s Číňany, že pokud oni něco podepíšou, tak potom k tomu přistupují seriózně, nepřistupují k tomu nějak lehkomyslně. A oni chtějí, aby IPI bylo všechno pod jednou střechou i v provinciích, což je velmi dobrý eh, signál, protože to chtějí opravdu vhodně provádět a dohoda eh, stanoví, že i ex officio, tak eh, i čínské úřady by měly podniknout kroky, aby stáhly výrobky z regálů v supermarketech a my zahájíme s Čínou program o spolupráci, který se konkrétně bude týkat otázky e, vymáhání, abychom jim napomohli. A e, co se týče dobré e, vůle, pokud jde o 175 názvů, které se chystají, které jsou, které jakoby čekají, které ještě nejsou chráněny, ale Čína už nyní blokuje žádosti o registrování obchodních eh, značek, které by byly v rozporu. Nemají k tomu žádnou povinnost, ale to je znak toho, že přistupují k této dohodě opravdu velmi seriózně. A potom závěrem eh, bych se chtěla vrátit tomu, co řekla paní Rodríguez Pinero. Eh, na začátku tato dohoda je příklad důvěry mezi oběma stranami a po mnoha letech vyjednávání, pokud nemáte důvěru, tak to nejde, protože je to eh, vysoká úroveň důvěry na obou stranách. A tak, jak eh, eh, jste řekli, je to velmi důležitý krok v globálním úsilí EU zlepšit politiku kvality a zvýšit eh, renomé evropských výrobků a evropského způsobu vyrábění evropských produktů. Takže i v tomto smyslu jsme velmi spokojeni. A uh, chtěl bych poděkovat paní Rodríguez Piněro za tyto připomínky. Děkuji, pane předsedo. I think, uh, that is... Pan Winkler? Já myslím, že tady k tomu opravdu není mnoho co dodat. Takže uvidíme a já mohu jenom zapakovat naděje, které tady již byly vyjádřeny, že tedy rok 2020 bude rokem pokroku našich vztazích s Čínou. Musím říct, že zhoda tohoto výboru na této dohodě bude zajisté možná. Děkuji. to je, jste opravdu netypický politik, když nechcete zopakovat to, co už bylo mnohokrát řečeno. E, dobře, tím jsme se dostali e, k konci bodu 26, řekl pan předseda. Nyní 26 různé. 27 příští zasedání 20. 5. Eh, listopadu ve Štrasburku a poté 2. a 3. prosince 2019. Eh, přeji vám příjemný den a těším se na setkání na příštím zasedání.